Dès que Monsieur Taverne aura Jakmile pan Tavern přesvědčí o něčem Inge Gressle, tak začneme. Prezident je pas convaincant. Sedu nikdo nepřesvědčí. Comment dire en allemand Comment dire en allemand Attention, nous allons commencer. Comment dire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 Bien, la séance qui était suspendue. Mm, opět zahájíme schůzi a ti, kteří zde nebyli ráno, tak je vítám. Vítám i ty členy účetního dvora, kteří přišli. Je to generální ředitel boje proti eh, podvodům, který dostane za chvíli slovo, ale bez průtahu hned přejdeme k bodu 7 a ještě předem musím říci, že náš pan předseda je na cestě. Vrací se z Nizozemska, měl by dorazit někdy v průběhu odpoledne, ale nevím kdy přesně, někdy mezi 16. a koncem schůze. Bod číslo 7. Výroční zpráva 2011 Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Dám slovo generálnímu ředitelovi, řediteli, panu Kesslerovi. Děkuji, mu, že, děkuji, že přišel. Děkuji. Dovolte, abych eh, na úvod řekl několik slov a potom předpokládám, že bude následovat diskuse, abyste měli možnost klást mi otázky. Toto je vůbec moje eh, první eh, prezentace týkající se naší výroční zprávy. Jak víte, jedná se o aktivity, které byly realizovány v roce 2010 OLAFem, takže já jsem v té době ještě ani netušil, že se stanu šéfem OLAFu. Jinými slovy, budu zde předkládat informace připravené mým předchůdcem. Přesto si myslím, že máme k dispozici několik velice zajímavých čísel. Také budeme hovořit o některých otázkách, které mohou být zajímavé eh, s ohledem na současný legislativní reformní proces. Ehm, a myslím si, že můžeme hovořit také o některých věcech, z kterých jsme se poučili, eh, a které souvisejí s interní reorganizací našeho úřadu. Dovolte, abych nejprve vaši pozornost ehm, eh, přenesl na otázku vyšetřování. Jak vidíte, máme asi tisíc informací, které dostáváme, eh, tedy bylo to v roce 2010 a a z tohoto jednoho tisíce případů, jedná se o případy, čili z tohoto jednoho tisíce případů, které byly zahájeny, jsme zahájili 150 šetření plus 75 případů koordinace a pomoci. Eh, toto číslo, které je víceméně Eh, konzistentní s tím, co jsme dělali rok předtím, ukazuje, že víceméně pouze asi 20 těch přicházejících případů končí eh, nakonec eh, skutečným šetřením, protože nás zajímají. Čili méně než 20% těch informací, které získáváme ohledně různých případů, vede skutečně k zahájení vyšetřování. Proto si eh, myslím, že v budoucnosti eh, budeme mít jeden obrovský úkol před námi a sice, abychom zvýšili kvalitu těch přicházejících informací, které se týkají možných případů, spíš než abychom používali pouze ta eh, volná čísla telefonická pro veřejnost, eh, většinou tedy lidé využívají těchto telefonů zdarma aby nás informovali o určitých skuteč, skutečnostech. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom si u, veřejné, u veřejných zpráv, jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států, aby tyto veřejné zprávy využívaly e, OLAFu a aby také informovali OLAF, pokud obdrží eh, informace o možné korupci, jiných typech podvodů a dále, které by mohly být zajímavé eh, pro nás eh, na úrovni celé evropské úrovni. Jestliže vidíte, že jenom 46% těchto informací z, těch jedno, z toho jednoho tisíce hlášení vlastně přichází eh, z veřejného sektoru, to znamená od evropských institucí a národních úřadů. Jestliže se podíváte na ta čísla z jednotlivých členských států, tak v některých členských státech v podstatě nezískáváme vůbec žádné informace tohoto typu, což eh, nám nepřipadá věrohodné. Nezdá se nám, že by bylo možné, že by v nějakém členském státě skutečně nebylo nic, co by mohlo zajímat OLAF. Souhlasíte s tím? Eh, chtěl bych říci, že normálně toto číslo není uváděné ve zprávě, ale chtěl bych konstatovat, že kvalita informací, které dostáváme z toho veřejného sektoru, je daleko vyšší než průměrná kvalita informací, které získáváme z toho soukromého sektoru. Jinými slovy, já už jsem eh, během toho posledních, těch posledních několika měsíců se obrátil na vnitrostátní úřady, to znamená všechny ty vládní úřady a eh, také trestní orgány a orgány činné v trestním řízení, eh, aby se obraceli na OLAF, kdykoliv mají k dispozici nějaké informace, některé informace které by mohly Eh, souviset s nějakým eh, podvodem a přitom by se jednalo o podvod, který neprobíhá nutně na vnitrostátní úrovni pouze. Abychom eh, pobídli tyto úřady k větší činnosti, tak mohu vám říci, že v té příští zprávě budeme citovat některá přesná čísla pro jednotlivé členské státy, která nám ukáže, kolik informací eh, dostáváme z jednotlivých zemí, kolik z veřejného sektoru, kolik ze soukromého sektoru. A tato čísla, tyto údaje budou zcela jistě zajímavé a ukáží nám, eh, jak rozsáhlá je faktická spolupráce ehm, protože často máme mnoho informací, eh, které přicházejí ze soukromého sektoru v některých členských státech a někde nepřichází žádné informace o toho veřejného sektoru, což je problém jistě. Další bod eh, budu hovořit ke třem bodům. Co se týká celkové délky trvání řešení jednotlivých případů, to znamená toho faktického vyšetřování, eh, ta celková délka to znamená od okamžiku, kdy obdržíme informace, až eh, tedy k vypracování té konečné zprávy o daném případu, většinou se jedná o 27,9 měsíců. Nevím, co to celých 9 znamená, ale je to každopádně víc než 27 měsíců. Co znamená to bod celý 9? z matematického hlediska nevím, jestli je to 9 dnů, je to 27 dnů, říká pan předseda, takže takže je to 27 měsíců a 27 dnů, takže to, taková je průměrná délka našeho šetření jednotlivých případů. Takže moc hezké číslo to opravdu není. Ale jistě víte, že průměrná délka řešení případu je dlouhá, to je fakt, který znáte. Ehm, důvodu je proto celá řada. Před pěti lety ta situace byla ještě horší, takže můžeme říci, že trošku jsme se zlepšili, ale to zlepšení určitě není dostatečné. Proto si myslím, a řekám vám to dříve, než mi to řeknete vy, že ta délka vyšetřování je příliš dlouhá, Eh, jak jsem mi řekl, je proto řada důvodů. Některé z těchto důvodů skutečně za, eh, eh, jdou na vrub Olafu, ale ne všechny. Ty důvody, které jdou na vrub Olafu, o těch vám později ještě řeknu více, ale jeden z důvodů, proč tyto, tato vyšetřování trvá tak dlouho, a e, který jde na vrub našich partnerských, e, našich partnerů, v tomto případě hovořím o členských státech, je ta dlouhá doba, kterou potřebujeme v té původní, té první fázi, kdy e, informace vyhodnocujeme. Dlouho trvá, než nám vnitrostátní úřady poskytnou e, další odpovědi, když se zeptáme například na to, jakým způsobem jsou propláceny a využívány finanční prostředky z EU a tak dále. Většinou e, e, když se tedy rozhodujeme, jestli máme zahájit daný případ, tak potřebujeme pochopitelně mít tyto naprosto základní informace pro to, abychom Eh, se mohli rozhodnout, které ty informace jsou nesprávné a které jsou neužitečné a naopak určitě, které užitečné jsou. Někdy čekáme na odpovědi na tyto otázky déle než rok. A co můžeme udělat pro to, abychom zkrátili tu, Eh, to období nebo interní reorganizace. My budeme pochopitelně také vycházet z čísel, která máme k dispozici. A jeden eh, z důvodů této reorganizace bude právě také zkrácení eh, délky řešení jednotlivých případů. Chceme být více proaktivní eh, při jednání s jednotlivými členskými státy ve snaze získat takovéto informace. Již nebudeme používat pouze dopis a potom budeme, nebudeme čekat na odpověď eh, formou dalšího dopisu. Eh, budeme žádat možnost přístupu do databází. Doufám, že s tím nebude souviset další ten případ související eh, s přístupem k databázi. Myslím si, že, eh, si myslím, že, myslím si, že tato, tyto databáze skutečně by měly být přístupné. Eh, jedná se o databáze, které obsahují informace o tom, jakým způsobem jsou finanční prostředky využívány na úrovni jednotlivých členských států a myslím si, že Eh, přístup k takovýmto informacím by nám umožnil skutečně se více vyznat a odlišit ty neužitečné informace od těch užitečných během krátké doby. Eh, za druhé, a to je možná důležitější a možná, že to je vám známe, eh, v únoru dojde tedy reorganizaci OLAFu budeme mít eh, jednu sekci, která se bude zabývat pouze tou první fází, tou výběrovou fází. Ehm, a tato sekce nebo tato jednotka se bude věnovat pouze této práci související s vyhodnocováním informací, tak aby, abychom zkrátili toto období. Byli bychom rádi, kdybychom to zkrátili na čtyři měsíce. V současné době je to v průměru asi 8, 7 až 8 měsíců. Takže asi 7 měsíců je to v současné době ta průměrná délka. A Budeme mít tedy tuto novou jednotku, tu novou sekci, která by se měla postarat o větší důslednost Eh, zpracování těch přicházejících informací. V současné době tyto informace v té první fázi eh, jsou eh, řešeny různými investigativními jednotkami na bázi rotace. V budoucnosti tedy budeme mít tuto jednu speciální k tomu určenou jednotku, která bude zpracovávat tyto informace, vybírat je my se domníváme, že to urychlí to, to faktické vyšetřování, jinými slovy, ty fáze vyšetřování budou rozděleny mezi eh, tyto, tuto jednotku a ty ostatní. Od příštího roku tedy s tím chceme začít. Uvidíme, jestli budeme úspěšní a doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout úspěchu v této oblasti. Ta poslední věc, kterou bych chtěl říci, je otázka související s výsledky činnosti OLAFu. Jestliže chceme ehm, například mít eh, významné čísla k dispozici, Eh, která zohledňují také eh, soudní výsledky, eh, výsledky také finanční. Co se týče těch soudních výsledků, to znamená faktického trestu, to znamená to, co rozhodne soud ve smyslu, o jaký trest se bude jednat, na bázi tedy té předkládané zprávy ze strany OLAFu. V roce 2010 jsme měli více než Eh, jsme měli odsouzené eh, na více než 120 eh, let a finanční sankce byly také vysoké. Jednalo se téměř o 1,5 miliardy korun na pokutách. Podařilo se nám získat zpátky 70 milionů euro právě díky těmto šetřením prováděným OLAFem. Eh, rád bych vás ještě upozornil na to, že tato čísla, eh, která jsou obsažena ve zprávě za rok 2010, eh, že tato čísla souvisejí také s předcházejícími vyšetřováními, protože většinou Eh, je urč, musí eh, uplynout určitá doba předtím, než jsou ty zprávy OLAFu odeslány těm vnitrostátním eh, orgánům justice a mezi tím, než dojde tedy ke zpětnému získání těch peněz nebo vynesení rozsudku. V každém případě Eh, je třeba konstatovat, že tato čísla nám nevypovídají příliš o činnostech provedených v roce 2010. Eh, dostali se do té zprávy z roku 2010, ale v podstatě odkazují na celou řadu činností z roku 2009. Přesto si myslím, že můžeme říci, že některé ty výsledky jsou opravdu velice dobré. Nejsou to nějaké vyčerpávající výsledky protože si myslím a doufám, že eh, činnosti OLAFu ty investigativní činnosti eh, mají také preventivní charakter a účinek, eh, že působí na ty, kteří páchají tyto podvody a že skutečně slouží jako dobrý příklad Eh, nebo mají naopak odstrašující účinek, který není eh, měřitelný, ale v každém případě jsou eh, to ty nejvýznamnější měřitelná čísla, ilustrující naši činnost. A tak, jak já tomu rozumím, tak vlastně ukazují, že OLAF je opravdu důležitý úřad a ty peníze, které je potřeba eh, mít na eh, práci OLAFu eh, jsou peníze, které jsou skutečně dobře investovány, protože se nám daří zpětně získat více peněz, než kolik vlastně stojíme Evropskou unii. Myslím si, že zde bych mohl skončit své úvodní, svůj úvodní příspěvek a teď se mám k dispozici. Děkuji, pane generální řediteli navrhuji teď dá slovo naší zpravodajce, našemu zpravodaji, pardon, panu Balčitisovi. Ačiū, pirmininkė, direktoriau. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane generální řediteli. Vy jste eh, představil zprávu velice detailně, včetně určitých statistických údajů na první pohled a to vypadá dobře. Musím vám poblahopřát k výsledkům, i když jste zač- zmínil, že jste nastoupil až v roce 2011. Ale podle mě je zde jeden velký problém. Počet eh, mm, případů, které se vyšetřují, se snížil, zkrátilo se i, eh, zkrátila se i délka řízení, ale podle mě je co zlepšovat. Jeden z největších problémů eh, se kterým se potýkáme, a to dokládají i ta čísla, je následující. Až do roku 2010 Olaf eh, řekl, že je třeba získat zpět 2 miliardy, ale eh, dosáhli jsme pouze 1 miliardy, která se vrátila. Vy jste úřad, který eh, musí provádět různá šetření spolu s členskými státy, musíte spolupracovat se soudy a vy jste zmínil, že v té spolupráci existují problémy. To je podle mě důvod, jeden z důvodů, proč členské státy neposkytují vstřícně své údaje. E, možná, že některé z nich si myslí, že to není nutné. Jakmile získáte přístup k údajům, tak se zvýší nápad případu. E, a to protože se zvýší případně spolupráce s členskými státy. Já mám určité eh, eh, poznámky eh, a otázky na vás, jako přístup k databázi, jako spolupráce mezi různými institucemi, hm, Eurojustem a Europolem například. A ještě další aspekt, to je postoj členských států vůči vaší činnosti. Všichni chápeme, že spolupráce je nutná a před obědem jsme diskutovali o nezávislosti OLAFu a rovněž jsme všichni skonstatovali, že je třeba, abychom se dohodli na určitých základních principech, pojmech, Eh, a by to i bylo pro lidi pochopitelnější. Jeden z největších problémů dnes je toto. Některé členské státy vykazují hodně nesrovnalostí. Šest členských států Rumunsko, Španělsko, Bulharsko, Itálie a Polsko vykazují informace o nesrovnalostech a to tedy 60% jejich informací se právě týká nesrovnalostí. A jaký je důvod? Asi možná mají špatné postupy, praktiky, nebo jaký je důvod? Dále chci ještě zmínit eh, zemědělství v Bulharsku, kde bylo zahájeno 81 eh, šetření a 61 Eh, se týkalo tedy sektoru zemědělství, kdežto v předchozím roce to číslo bylo jiné, bylo to pouze 26 případů. Můžete nám poskytnout více informací o případu Bulharska a eh, jeho eh, zemědělství? a do budoucna budeme více diskutovat o dotacích do zemědělství, takže takovéto informace jsou užitečné. Belgie a Lucembursko třeba v případě těchto zemí Počet eh, podvodů se snížil o 50 v posledních letech a možná nám řeknete proč. Vysvětlíte. A potom jedna věc. V roce 2010 eh, jste eh, vyčlenili pouze 37 vašeho pracovního času na toto a je to, myslíte, správné? A skutečně si myslíte, že čas vyčleněný na eh, samotné vyšetřování a úkony s tím spojené, to stačí? To jsou moje otázky a těším se na vaše odpovědi. Budeme se také těšit na vaši zprávu za rok 2011. A doufám, že se tam dočteme dobré výsledky. Děkuji. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, generální řediteli Kesslere, hovořil se o nových výzvách, se kterými si Olaf musí poradit. Zatímco stroje, které jsou dávány k dispozici, pravděpodobně neporostou. Ti, kteří se zde starají o rozpočet, samozřejmě vědí, pod jakým tlakem stojíme. A má otázka tedy je, jaké nové iniciativy OLAF plánuje nebo se plánují. A zajímalo by mě, jestli už zvažujete, jak se zdroje vynaloží a budou uvnitř vašeho orgánu přerozděleny. le directeur général. Pardon. Pan generální ředitel. Yes, thank you. Uh, uh... Děkuji. Členské státy a také uh, různé korporace, tak jak o tom hovořil pan zpravodaj, uh, uh, když se zmiňoval o různých číslech, Myslím si, pardon, co se týká spolupráce, myslím si, že členské státy přistupují k otázce spolupráce skutečně různě. Mám na mysli spolupráci s OLAFem. Myslím si, že i v rámci jednotlivých členských státech e, jsou rozdíly mezi těmi úřady, které e, vyšetřují věci e, související s takovou trestnou činností, cel, celníky a dalšími správními orgány. Takže pro mě je opravdu Eh, říci, eh, že například tyto země jsou více eh, ochotny k spolupráci a jiné méně, protože skutečně se to velice liší. Já se snažím členským státům naznačit, že my můžeme pro ně být zdrojem informací, protože, a nejen informací, i zdrojem pomoci, protože uh, Některé podvody eh, se realizují eh, v rámci velkých sítí a potom nestačí to řešit na úrovni vnitrostátní. Proto já se snažím o to, aby OLAF byl eh, se dostal více do povědomí těchto vnitrostátních orgánů. Soustředují se hlavně na ty členské státy, odkud nedostáváme ty příslušné informace. Eh, byl bych také velice rád, i když zatím jsem, jsem to nedělal, kdybych měl k dispozici více lidí v OLAFu, kteří eh, přicházejí z jednotlivých členských států a jsou to právě odborníci na takovýto typ vyšetřování. Eh, mám asi 300 vyšetřovatelů v současné době, jenom abych vám uvedl příklad, a mezi nimi není žádný například z Německa pardon, s výjimkou celníků. Takže nikdo, nikdo například e, z německého úřadu pro vyšetřování nebo z policie německé e, v tomto týmu není. Podobně to platí i o Francii. Ani o tam nemám nikoho. Já Eh, to nedávám za vinu členským státům. Naopak, já si zkrátka myslím, že jako eh, generální ředitel Olafu bych si s tím měl dělat starosti, protože moje krátká zkušenost ukazuje, že když máme lidi, a já nebudu zmiňovat země, ale eh, jedná se například o země z jihu Evropy. Jestliže máme dobře zastoupeny tyto země, v OLAFu, tak eh, co se potom děje? Máme dobré informace, máme zajištěnou dobrou spolupráci s těmito konkrétními členskými státy a to z naprosto zřejmých důvodů. Takže, jak říkám, zatím jsem to ještě neudělal. Eh, jsou proto dva důvody. O jednom se zmínil pan Gajer. Za prvé potřeboval bych další finanční zdroje, které v současné době nemám. A za druhé, v současné době mám pouze tři z těch 500 míst, eh, která tam jsou, pouze tři v současné době jsou volná. Jinými slovy, mohu teď eh, nabrat pouze tři eh, nové pracovníky. A já pochopitelně velice opatrně přistupuji k těmto třem místům, protože jich mám tak málo. Takže navzdory tomu jsem teď řekl, velice bych uvítal, kdyby se toto mohlo změnit. Myslím si, že e, další věc, kterou můžeme udělat pro posílení spolupráce, je změna ukazatelů. To si myslím, že je další téma, o kterém budeme muset hovořit s vámi, možná, že později, ale e, také ve zprávě. To je ta e, to je ta zpráva k článku 325, která se týká nesrovnalostí a podvodů E, to je velký úkol a často velice zavádějící e, věc. Máme e, země, které nám hlásí obrovské množství nesrovnalostí a některé členské státy nám je vůbec nehlásí. Děláme všechno pro to, aby ve všech členských zemích byly stejné normy, stejné standardy, i když to není vlastně naše práce, je to na členských státech, aby podávali tyto zprávy. Ukazuje se, že čím více tyto, věc, ty, tyto státy nám poskytují tyto zprávy, tak um, tím je lepší spolupráce, ale pochopitelně eh, také víme o větší podvodné činnosti, takže jsme v nebezpečí teď, že některé to státy se rozhodnou zkrátka tyto zprávy nepředkládat, protože potom na ně ukazujeme prstem, že v nich dochází k velkým eh, podvodům a přitom eh, Někdy se jedná o některé, některé pouze administrativní nesrovnalosti. Nemusí to být vždycky nutně podvod, který je předmětem takové zprávy. V některých zemích dochází k více případům vyšetřování, i když to nutně neznamená, že v těchto e, zemích je, e, dochází k většímu množství podvodů. Znamená to pouze, že z těchto zemí dostáváme více informací. Jinými slovy, to může ukazovat na to, pouze, že tyto země jsou ochoty nám poskytovat více informací. Jestliže se podíváte například na ty tabulky, tak uvidíte tam, že je jeden sloupec, kde se hovoří o cigaretách nebo o tabákových výrobcích Eh, tady došlo k vyšetřování v jednotlivých členských státech, ale to znamená, že právě tyto státy nám poskytly informace, nebo jejich silní úřady nám poskytly informace o tom, že dochází k pašování cigaret a tobákových výrobků. To neznamená, že v této zemi dochází k většímu objemu podvodu. Jenom abych vám uvedl příklad. Větší množství vyšetřování eh, znamená zkrátka, že máme větší operativní spolupráci, že máme více informací k dispozici. K dispozici. To znamená, máme více ukazatelů. Já se pokusím také zlepšit způsob eh, toho, jakým způsobem jsou podávány tyto zprávy nebo tak aby zdůraznil význam eh, spolupráce eh, mezi a s jednotlivými eh, členskými státy, tak abych je pobídl, abych jim poskytl pobídky k tomu, aby byli ochotni více s námi spolupracovat. To znamená, hovořím o těch členských státech, kde dochází k většímu objemu podvodu a také eh, na druhé straně členskými zeměmi, které naopak eh, bojují úspěšně eh, s podvody. Ta další věc, o které hovořil pan Gajer, vy jste se ptal, co s tím hodlám se vším udělat. Já bych řekl, že se snažíme dělat to hodně. Chceme hlavně provést určitou racionalizaci zdrojů, které máme k dispozici. Já neočekávám, že dojde k navýšení těchto um, zdrojů, protože zkrátka mi nezbývá nic jiného, než být realista. A já skutečně realista jsem. Já bych byl eh, rád, kdyby mi zůstaly aspoň ty eh, prostředky, které jsem měl k dispozici, ale už od té doby, co jsem nastoupil do funkce, byly tyto prostředky sníženy. Čili je potřeba lépe využívat pracovníky, které máme k dispozici, jak jsem vám již říkal, budeme eh, měnit eh, vlastně tu strukturu OLAFu. OLAF má dva mandáty. Jeden tedy souvisí s, těmi, eh, s tím vyšetřováním a druhý je vlastně vytváření určitých politik. My připravujeme také politiky pro boj s podvody. Někdy pochopitelně se tyto věci překrývají, někdy dochází k určitému chaosu, co se týče kdo, e, určení, kdo je zodpovědný za co. A myslím si, že do 1. února by mělo být naprosto jasné, kdo dělá co, kolik máme pracovníků pro co e, k dispozici a doufám, že i e, budeme mít informace od eh, nadřízených orgánů, kolik vlastně těch lidí eh, máme k dispozici na jednotlivé případy. Dále potom bych chtěl říci, že vlastně také snižujeme eh, množství zdrojů, které máme k dispozici na to, čemu říkáme follow-up neboli následné kroky. Jinými slovy, od 1. února budeme hovořit o provádění doporučení eh, OLAFu. To znamená, poté, co je odeslána zpráva příslušnému orgánu, dochází k monitorování toho, co následuje. Někdy dokonce poskytujeme pomoc, ať už eh, justičním orgánům nebo finančním orgánům. Někdy, a musím říci, že někdy Eh, jsme svědky, že dochází ke stovkám, skutečně ke stovkám eh, soudních případů. Já jsem například zjistil, že stovky eh, případů které se k nám dostávají od UKLAFu, to znamená od toho soudního dosledovávání. To znamená nejen tedy na té vnitrostátní úrovni, kde jsou určité archivy, kde jsou nějaké ty skříně, kde jsou ty věci uskladněny, ale my se snažíme v současné době tyto věci jaksi pročistit, tak abychom opět mohli eh, své zdroje využít efektivněji. Budeme mít méně lidí, kteří eh, se budou věnovat tímto, těmto věcem, ale budou to dělat eh, efektivněji a podobně i efektivně budou pracovat lidé v těch investigativních týmech. Doufáme tedy, že se nám podaří uvolnit více lidí právě pro tu naši základní činnost, to znamená pro to vlastní vyšetřování. A budeme mít e, méně e, úkolů, které budou ryze administrativního charakteru. Ehm, na závěr, a to opět souvisí s tou racionalizací, o které jsem hovořil, racionalizací využití zdrojů, eh, to je ten eh, plán, výroční plán, který v současné době prochází finální fází. A tam si myslím, že bychom se měli postarat o to, abychom lepším a jasnějším způsobem eh, popsali své priority. Očekávám, že že toto eh, odrazí také to, to nové eh, nařízení, které v současné době diskutujete eh, a to souvisí právě s těmi prioritami, o kterých hovořím. Ehm, to se týká hlavně té první fáze, to znamená vlastního výběru, která šetření budeme provádět. A budeme také se věnovat otázce korupce a organizovaného zločinu, e, které pro nás se obtížněji e, odhalují, ale myslím si, že i tady e, již máme na stole různé návrhy, jak k tomu přistupovat. Kromě toho se soustředíme i na něco, čemu říkám rizikové oblasti, tak aby to opět vedlo k zahájení dalších šetření. Ingrid Grassle. Já bych chtěla položit pouze jednu otázku, protože tady koluje taková zvěst, že se vzdáte té možnosti sami jmenovat zaměstnance. Mě by zajímalo, jestli to je pravda, nebo jestli to není pravda. I don't know. Uh, uh, actually... Já si s tím dělám trošičku obavy, protože já nevím, kde jsem to slyšel, ani nevím, kdo to říkal. Nevím, v které to bylo eh, restaurace, ale teď eh, se mě na to ptáte i vy tady přímo v parlamentu a to mi dělá trošku obavy. Já o tom nemám absolutně žádné informace, ale předpokládám, že pokud eh, nedojde k žádné změně, tak se nemůže nic změnit. Je to více ve vašich rukou než v rukou mých. Alespoň tedy taková je moje odpověď. A pokud vím, tak se nic eh, nezměnilo. Jestli, nevím, jestli máte stejný názor. Máte. Tak v tom případě eh, se nemám čeho obávat. Chce se přihlásit někdo další? Až Děkuji, pane předsedo. Ta, ano, ta, bylo tady správně řečeno, že musí dojít k mnohým změnám a myslím si, že tato zpráva tomu poslouží do budoucna. Pokud jde o naše eh, zásady a pole působnosti, náš budoucí cíl není, abychom vedli co nejvíce vyšetřování, ale na druhé straně společně s Evropským parlamentem s pomocí nezávislého OLAFu musíme eh, vytvořit eh, politiku proti podvodům a také dohled nad tím, jak je prováděna. Naším hlavním cílem je zajistit, abychom měli co nejméně vyšetřování. A eh, jakmile tato politika bude nastavena, tak můžeme říci, jestli naše cíle byly dosaženy. A e, musím říci, že dnes jsme tady zaslechli velmi e, jasné signály, tedy ty členské státy, které jsou ochotnější spolupracovat a, a e, dávat informace o LAV. Jejich statistiky samozřejmě horší. A já si myslím, že toto by nemělo být to hlavní vodítko do budoucna. E, vy e, byste také měli předkládat návrhy k tomu, jak ten celý systém nastavit, tak, aby vy jste měli dostatek informací a údajů od všech členských států aby ta současná situace, tedy to, jak se používají eh, fondy Evropské unie a ten celkový obrázek, eh, tedy aby to bylo takové, abychom mohli poskytnout jasné odpovědi našim občanům. Velice vám tedy děkuji za velmi vyčerpávající odpovědi a budeme se těšit na další eh, jednání, diskuze o různých způsobech řešení a doufám, eh, že to, o čem jsme diskutovali před obědem, poslouží našemu hlavnímu cíli, tedy abychom usnadnili život a práci pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji. Eh, chce se přihlásit ještě někdo další? Ne? Dobře, e, nevidím tedy e, dalšího zájemce o diskuzi a proto navrhuji, abychom uzavřeli bod číslo 7, tedy e, výroční zprávu za rok 2011, která se ovšem ve skutečnosti týká roku 2010. Děkuji panu generálnímu řediteli Kesslerovi a děkuji také jeho spolupracovníkům a můžeme se pustit do osmého bodu, tedy zvláštní zpráva Evropského účetního dvora nazvaná audit postupu eh, schvalování eh, závěrky a vítám tady pana Michela Kreténa a také naše zpravodajku Gresle. A v tuto chvíli eh, dávám slovo členovi účetního dvora, aby nám předložil své závěry. Merci, monsieur président. No. Monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Zpráva, kterou vám dnes zde předkládám za Evropský účetní dvůr, eh, zkoumá fungování eh, schvalování účetní uzávěrky v oblasti zemědělství a přírodních zdrojů, eh, kde Evropská unie vynakládá asi 55 miliard euro každý rok. A co to znamená tedy schvalování účetní závěrky? To je postup, který je definován v finančním nařízení Unie a to se konkrétně týká výdajů eh, v takzvaném sdíleném řízení. Cílem tohoto postupu je umožnit komisi která přímo tedy neprovádí tyto výdaje, ale jde o to umožnit jí, aby mohla se zhostit své konečné odpovědnosti za čerpání rozpočtu a ujistit se, že ty finanční prostředky e, v účetnictví jsou v souladu s příslušnými předpisy podle článku 53 finančního nařízení. Takže tento postup eh, schvalování účetní závěrky je ve dvou etapách. První etapa eh, je, když komise přijme rozhodnutí, eh, které se týká účetní závěrky a v tomto rozhodnutí se vyjádří k hm, přesnosti účetnictví, tak jak to dostane od patebních agentur členských států. Aby mohla přijmout toto rozhodnutí, tak vychází komise z národních certifikačních orgánů, které certifikují, osvědčí účetnictví, tedy závěrku těchto platebních agentur. A ve druhé etapě komise jako taková sama provede audity s cílem vyloučit mm, mm, ty výdaje, které nejsou v souladu se komunitárními pravidly, aby nebyly tedy kryty eh, z rozpočtu. A tomu se říká rozhodnutí o souladu. V této prezentaci se budu nejprve zabývat schvalováním účetní závěrky, potom rozhodnutím o souladu a potom se budu zabývat eh, závěry, které se týkají celé závěrky, tedy kdy, eh, eh, kdy tedy se podíváme na oba typy rozhodnutí, které jsem právě zmínil. Nejprve chci zdůraznit, že ve velké, ve většině připomínek dočteme se něco, co není nové a buď to již bylo prezentováno ve výročních zprávách či ve specifických konkrétních zprávách, ale tyto všechny připomínky nyní figurují v jednom rámci, což znamená, že si uděláme globální náhled o tomto postupu. Nejprve tedy schvalování účetní závěrky obecně řečeno a i přes e, slabiny, které zde jsou zdůrazněny ve zprávě, tak účetní dvůr konstatuje, že práce certifikačních orgánů umožňuje komisi mít k dispozici dostačující a spolehlivé informace pro to, aby bylo možné, aby potvrdila účetní závěrku každý rok. A od roku 2007 Činnost těchto certifikačních orgánů byla rozšířena na některé aspekty zákonnosti a e, e regulérnosti plateb, e, e, kterými se předtím nezabývali. A podle účetního dvora tento nový úkol ještě tyto certifikační orgány neúplně zvládají. Obecně řečeno, přidaná hodnota toho stanoviska, které vydávají certifikační orgány, to znamená, oni vydávají ty deklarace, ta prohlášení, tak to zatím ještě ta přidaná hodnota není úplně prokázána. Za druhé, eh, tedy jde o eh, eh, prohlášení o souladu. Zde komise má významnou pravomoc přijmout toto rozhodnutí. Od roku 1999 do roku 2010 komise vyloučila z účetnictví Unie částku ne, ve výši 6 miliard euro. To byly e, neoprávněné výdaje. Soud, teda pardon, účetní dvůr dospěl k závěru, že toto rozhodnutí o souladu s předpisy nyní se realizuje způsobem, který je trochu problematický. A já zde zmíním tři z těchto problémů. První problém zdroje, omezené zdroje, které má komise k dispozici pro provádění těchto auditů, souladu a e, metody analýzy rizika, e, které aplikuje pro to, aby vybrala ty sektory, e, na které se zaměří, to komisi neumožňuje uspokojivým způsobem pokrýt všechny výdaje v zemědělství. Takže vždycky jsou zde určité kapitoly, které ji unikají. Druhý bod, který se týká tedy auditu souladu. Částka výše výdajů, které jsou vyloučeny z komunitárního eh, financování kvůli tomuto auditu, tak v zásadě více než z 90% je to eh, důsledek těch eh, paušálních korekcí Tyto částky se, eh, ty vypočí, tyto částky vypočítává komise na základě toho, že eh, zjistili, že tom kontrolním a řídicím systému jsou určité nedostatky, ale nevychází to z, eh, z konkrétní výše chyb nebo omylů v těch platbách, které byly vyplaceny těm konečným příjemcům. Z toho vyplývá, že ty paušální korekce nejsou nástrojem, který by byl vhodný pro účetní závěrku. Není to dobrý nástroj pro nápravu nelegálně vyplacených částek, ale jsou eh, eh, dost eh, užitečné pro ochranu finančních zájmů Unie. Účetní dvůr ale už dlouhodobu poukazuje na tento problém a připomínám, že tato připomínka již byla převzata i zde a reflektována parlamentem především v absolutoriu za rok 2007 ve kterém Evropský parlament eh, vyjadřuje politování, že zde není možné vytvořit nějakou korelaci, vztah mezi těmi účetními korekcemi a reálnými částkami eh, těch neoprávněných plateb. Třetí bod, který se týká tedy auditu souladu s předpisy třetí slabina, na kterou poukazuje účetní dvůr, jsou eh, to, že tato rozhodnutí o souladu se přijímají s velkým spožděním. Kromě toho, zde potom musí e, být zahájeno e, dohodovací řízení mezi komisí a členskými státy, A což jenom protáhne ještě lhůty pro přijetí zmíněného rozhodnutí. Tyto lhůty nyní činí zhruba 3 až 5 let, někdy i déle. A jako takový příklad, účetní dvůr zdůrazňuje, že na konci roku 2008, to je rok, Eh, kterou se týká naše připomínky. Na konci roku 2008 mm, účetní závěrka skončila eh, za, ob, neskončila za jaké, jakékoliv období po roce 2001, takže poslední závěrky byly do roku 2001, takže vidíte, je tam dost velká časová prodleva. A třetí bod. Nyní pár závěrů týkající se eh, té účetní závěrky jako takové. To znamená, vezmeme do úvahy oba typy z toho rozhodnutí, o kterých jsem teď mluvil odděleně. Ty dvě etapy. Zde dovolte tři připomínky. Nejprve. Eh, účetní dvůr eh, konstatuje, že na konci stávajícího postupu tak komise nepřijímá rozhodnutí, ve kterých by za dané účetní období definitivně mohla stanovit výši výdajů, které mohou být hrazeny z eh, unijního rozpočtu což ale vyžaduje mm, finanční nařízení, poněvadž článek 42 eh, o tom, jak aplikovat nařízení, eh, stanovuje, že účetní závěrka obsahuje i to rozhodnutí komise o výši výdajů, které mohou jít na vrub komunitárního rozpočtu. A poněvadž zde nemáme takovéto pravomocné definitivní rozhodnutí, tak vlastně ta částka e, těch výdajů, které jsou e, oprávněné, tak e, tyto informace nefigurují v účetní závěrce, protože nejsou. Za druhé, Evropský parlament ve svém usnesení o absolutoriu se vyjadřuje k transakcím, tedy k operacím, u kterých ještě komise plně na sebe nevzala odpovědnost, protože ty částky v účetnictví ještě mohou být případně pozměněny po vydání absolutoria, jakmile tedy dojde k té druhé etapě, kdy komise se bude vyjadřovat o souladu s předpisy. Takže absolutorium se týká nekompletního, eh, nekompletní sady dokumentu. Za třetí, účetní dvůr bere na vědomí, že stejně jako e, ty, e, poněvadž ty korekce e, v podstatě jsou víceméně paušální korekce, tak finanční zátěž těchto korekcí vlastně ve skutečnosti je něco, co jde na vrub členských států a ne na vrub těch příjemců, kterým byla ta pomoc neoprávněně vyplacena. A z důvodu toho paušálního charakteru tak ta výše těch korekcí je často napadnuta členskými státy, protože nevychází z dostatečně prokázaného vztahu s nějakými nesrovnalostmi. A nyní před Evropským soudním dvorem je několik věcí v tomto smyslu. A na druhé straně poněvadž tato částka je, jde z kapes eh, eh, daňových poplatníků a ne z kapsy toho příjemce, tak hm, to vrácení té částky nemá eh, odstrašující efekt a vůbec žádný efekt to nemá na to, aby se dalo účetnictví do pořádku. Připomínám doporučení účetního dvora a já to schrnu teď velice rychle, abych neprotahoval toto expoze. Účetní dvůr eh, předkládá dvě zásadní doporučení. A to za prvé doporučuje objasnit cíle různých fází celého řízení a i roli různých účastníků tohoto řízení. A to především doporučuje stanovit lhůty pro plnění různých fází řízení tak, abychom se snažili zkrátit celé řízení. Za druhé, e, Účetní dvůr doporučuje, aby komise na základě pravomocného rozhodnutí určila výši výdajů, které jdou na vrub danému účetnímu období a aby komise tuto částku dala do účetnictví za dané období a aby takto i informovala příslušné orgány pro absolutorium, tak aby ty orgány mohly s, s plným vědomím všech informací rozhodnout. Já nechci to protahovat, já spíše to zkrátím a tím skončím proto s tou s prezentací zprávy, ale každopádně nemohu skončit bez toho, aniž bych poděkoval eh, vaší zpravodajce a spolupracovníkům za ten zájem, který vykazovali. A také i chci, chci poděkovat za kvalitní spolupráci, ve kterém se eh, odvíjela naše spolupráce. Naše spolupráce. Děkuji. Děkuji členovi účetního dvora a naše zpravodajka Inge Gressle. Děkuji. Zvláštní zpráva se mi tak líbila, že jsem se od ní nemohla ani odloučit. Je to zpráva, která byla vydána už minulý rok a to, že my to teprve teď zpracováváme, souvisí s tím, že po pečlivém studiu této velice zajímavé a důležité zprávy ehm, rozpočtového výboru, že vyčkám, než tady bude druhá zpráva účetního dvora od zpětné vymáhání e, nesprávně vynaložených peněz v oblasti zemědělství, protože tyto dvě věci spolu souvisí. Pan Kreta už to tady uvedl, je to problém, který má mnoho různých rozměrů a týká se to kontroly rozpočtu, tedy našeho výboru a má to velký význam pro naši práci protože si musíme samozřejmě představit, co se děje v mezinárodním koncernu, koncernu eh, kde vlastně valné schromáždění eh, dá jaksi absolutorium eh, představenstvu a potom se jenom op- a potom se opraví čísla. Ale u nás se to děje pravidelně a my se o to vůbec nějak nestaráme, že ta čísla po absolutoriu ještě musí být opravena. A o to jde právě v tomto případě. Snažila jsem se předkládat návrhy k tomu, jak ty opravy eh, čísel je možné nějakým způsobem eh, zachytit. Je nám jasné, že účetní dvůr eh, tady konstatuje situaci, tedy ty následné opravy a vlastně tady rok 2001, 2008, že už to bylo vše tedy už uzavřeno a že se to vše velice táhlo, protahovalo. A v právních nařízeních je toto všem eh, jaksi založeno, protože tady máme takové ty paušální korektury a protože pouze 5% všech výdajů v oblasti zemědělství vůbec kontrolujeme a i těchto 5% je velice náročných a ty závěry z těch 5%, to se potom jaksi extrapoluje na 100% a ta 100% korektura není vůbec realizovatelná. A já jsem se snažila eh, to tady jaksi vyvodit eh, ze zpráv účetního dvora a snažila jsem se naznačit, že toho potřebujeme vědět více než dosud. Eh, vzala jsem si k ruce vše, co to tady předložil účetní dvůr a já bych si přála, abychom tady měli lepší základ pro každého zpravodaje. Každý zpravodaj by měl mít nějakou kapitolu, kde by se eh, tyto eh, návazné korektury, tedy opravy ročních závěrek byly reflektovány v nějaké kapitole, tak, aby bylo jasné, jak se to změnilo po sobě v těch různých letech. Takže to je to, co bych si pro rozpočtovou kontrolu přála. Eh, Než hlavní procent je těch 5% kontrol a potom eh, ta extrapolace na 100% a další problém, a myslím si, že účetní dvůr to tady velmi pěkně popisuje, problém, který tkví v tom, že se nemůžeme spolehnout na národní úřady. Máme tady problém přímo v místě, nedostatek údajů, a všichni, kteří jsou v rozpočtovém postupu zaangažováni, ví, že tady máme mnoho pozměňovacích návrhů, které se snaží tento problém vykořenit, vyřešit, tak, abychom si poradili s tou otázkou, jak zlepšit efektivitu eh, úřadů v terénu, v místě a co můžeme udělat pro to, abychom se mohli spolehnout na ty údaje. K čemu my jsou informace, které vychází z chybných údajů? na které se nemůžeme spolehnout. To je i nadále velký problém. Otázka je, jak tedy školy členské státy, a to je v mém případě zmíněno ve zprávě v bodě 3. Je tam několik návrhů, které se snaží eh, zvážit, co je potřeba udělat, aby ta situace byla vylepšena. Myslím si, že je to použitelné, ale je samozřejmě důležité, aby eh, komise, naše velká komise, si tady tak trošku došlápla na členské státy a aby pomohla odstranit všechny tyto problémy, které v praxi známe. Pokud se nám to nepodaří v oblasti zemědělství, tak potom už nemusíme se vůbec snažit ve strukturálních formech tu situaci vylepšit, pokud to nezvládneme v té oblasti zemědělství. A proto je ta oblast zemědělství tak důležitá. Máme tady takové ty klíčové problémy, tedy těch 5% kontrol a potom otázka kvality informací místních orgánů, úřadů. A vedle toho tady máme ještě další problém. Problém uh, Mm, nespolehlivých systémů, pokud jde o zpětné vymáhání plateb. Já ty zprávy nechci zaměřovat, ale eh, něco, co bylo v jedné zprávě pana Kretena, jsem převzala i do další zprávy, protože ty údaje byly velice plastické nebo um, velice důležité a eh, velmi názorné. Eh, komise t, mm, asi za posledních pár let tak to vymohla za deset let 6 nebo 7 miliard euro. A tedy milionů, a několik miliard bylo vynaloženo. To znamená, jenom jedno procento bylo vynaloženo zpět eh, u té eh, míry chybovosti, kterou máme. A takže tady vlastně eh, je ten systém těch kontrol náročnější než to, co potom díky tomu vymůžeme zpět. Je jedno, z jaké stránky se... not... ale v nejlepším případě byla tady jedna kontroverzní věc, kolik eh, je toho vymoženo zpět. A u této otázky, kolik je zpětně získáno zpět, tak v zemědělství máme opravdu smutnou situaci, složitou situaci a já tady samozřejmě nechci provokovat komisi, ale musím říci, že jsme měli různá jednání a nedokázali jsme se dohodnout na tom, jaké závěry se situace máme vyvodit, eh, tedy v tom smyslu, co je proveditelné a co ne. A já bych chtěla požádat o to, abychom eh, tady samozřejmě nevyvolávali větší byrokratické břemeno, to nechceme, ale přeci jen ty věci, eh, které už jsou rozpracovány a které vlastně ještě nebyly celkově zpracovány, předloženy, Eh, tak tady máme teď v této zprávě eh, o schvalování roční závěrky a já za něj z ní velice děkuji. A my se musíme zamyslet nad tím, jak získávat spolehlivější a lepší informace k, za, eh, k ochraně finančních zájmů Evropské unie. A to je vše, co jsem k tomu chtěla říci. Merci. Alors avant de... Děkuji. Než zahájíme diskuzi s poslanci, tak se obracím na komisi. Stali se chce také vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rudolf Merkele z generálního ředitelství pro zemědělství. Vážení poslanci, vážení sekretariáte, jsem velice rád, že dnes můžeme hovořit o no, tomto tématu, protože si myslím, že zvláštní zpráva a pracovní dokument paní Kresle představují velice dobrý základ Sdílíme názor paní Gresle, že za současných podmínek eh, zásadní na eh, kontroly závěrky není možná, to vlastně ani není na programu. Eh, ty postupy se zatím poměrně osvědčily. Společná zemědělská politika má už po léta chybovost, která se celkově pohybuje okolo 2 a e, pro první pilíř, který představuje lví podíl, představovala dokonce pod 2% v posledních letech. A na tomto místě e, bych se rád vyjádřil ke kontrolním číslům, tedy číslům těch kontrol, e, která tady byla právě zmíněna. Možná, že nám to pomůže nalézt tady nějaký společný základ. Řekla jste, že 5% všech výdajů je kontrolováno a že to se potom extrapoluje na 100%, ale eh, když se na to podíváme podrobněji, tak v členských státech eh, se každá položka stoprocentně eh, kontroluje a u plošných výdajů se potom Dějí kontroly ve výši 5%. Komise potom kontroluje práci členských států a e, když se podíváme na všechna ta léta, tak asi 50% výdajů členských států je kontrolováno. Takže by tady vznikl špatný obrázek, kdybychom řekli, že tady probíhá kontrola pouze 5% na, těch, na tu částku 55 nebo 56, 57 miliard euro že z toho je kontrolováno pouze 5%, to by bylo chybné. Myslím si, že ten současný systém bychom ovšem měli dále rozvinout a proto jsme tedy přednesli návrhy k novému eh, horizontálnímu nařízení 12. Eh, eh, prosince, tedy které bylo přijato v rámci reformy SZP. A bylo by žádoucí, aby eh, délka postupu ke schvalování souladu byla co nejvíce zkrácená. Podle toho se orientují také naše roční plány a my se snažíme do té míry, do které je to možné, uplatňování eh, těch strojů, které máme, eh, tím řídit. Tyto zdroje jsou samozřejmě omezené. Je tady těch 55 miliard euro a tady je k dispozici asi 120 osob, které se nějakým způsobem zabývají auditem, to znamená, je to eh, o něco více než 10 eh, zaměstnanců generálního ředitelství pro zemědělství. Ovšem máme pochybnosti, jestli zavádění závazných lhůt pro ty postupy bylo, by bylo užitečné nebo účelné. Podle našeho názoru je to trochu v rozporu se složitostí mnoha případů a také k dopadům na rozpočet pro členské státy a také eh, pokud jde o ty omezené zdroje, které k tomu mají. Členské státy, a velmi často jsou to malé členské státy s omezenou administrativní kapacitou a i ty musí mít možnost své nároky v těchto postupech uplatňovat. Od toho závisí kvalita celého řízení nebo postupu a potom také akceptance výsledku. Ovšem doporučujeme doporučení paní Gresle eh, k dohodovacímu řízení nebo směrčímu eh, doporučení v číslu 5 jejího dokumentu. Tento postup se osvědčil a v naší odpovědi na tuto zprávu bylo řečeno, že ve 28 eh, případech, procentech případů eh, došlo eh, ke snížení korektur o 10% a ve 13% to bylo dokonce pod 10% a v 3,5% případech komise se zřekla oprav nebo nedošlo k opravách, takže je vidět, že ten efekt je poměrně slušný. Chceme samozřejmě prostředky eh, nakládat efektivněji a eh, Důležité je také nalézt optimální okamžik v rámci eh, postupu zjišťování souladu, kdy může být zahájeno vyšetřování. Podle našeho názoru je ten okamžik poměrně pozdě během toho postupu což není výhodné. Myslíme si, že kdyby se to bylo e, změnilo na jiný okamžik, e, aby to bylo dříve, tak by bylo možné situaci vylepšit, ale to zatím zkoumáme nebo zvažujeme. Druhé doporučení v bodu 1 pracovního dokumentu Tady jde o e, spojení částky finančních oprav a objemem e, neoprávněných nebo nevhodných plateb. To tady bylo také e, kriticky zmíněno panem Kreténem. Ty věci ale tady nejsou tak špatné, jak to vyplývá ze zprávy účetního dvora v oblasti plošných podpor komise stále více eh, riziko ztráty fondů ve spolupráci s členskými státy eh, tedy zjišťuje. To se daří. A eh, potom se, tady máme systém, kde se aktualizuje situace, pokud jde o pozemky a tam jsme mnoho chyb odstranili. Členské státy teď mají také možnost konkrétně vypočítat výši těch oprav a certifikační orgány, které v kontrolních statistikách eh, členských států, tedy kontrolují informace v těchto statistikách členských států. Hmm. A k tomu potřebují vidět, k jakým postupům dochází. Když potom certifikační orgán něco takového potvrdí, tak potom komise může eh, stanovit eh, chybovost a co je zatím, to znamená, máme systém, který umožňuje říci, že určitá správní chyba vede k tomu, že je neoprávněno vyplaceno tolik a tolik finančních prostředků. Dále bych chtěl pohovořit o otázce zpětného vymáhání nebo zpětného získávání plateb. Bylo řečeno, že tady je to 1%, ale naše číslo je 1,5% a chtěl bych upozornit na to, že ne každá správní chyba je spojena eh, s nesrovnalostí ehm, platby pro farmáře. V mnoha případech dochází k neoprávněným výdajům, které nemohou být vyžádány zpět, protože eh, zemědělci nebyli za toto zodpovědní a to znamená, eh, že musí být ochráněna jejich dobrá víra. A teď se vracím k něčemu, co také říkala paní Gresle, a to výška finančních korektur. Prý komise toto, jak si stanovuje v závislosti na jednání s členskými státy, ale tak to není. Tady jde o to, aby jejich výška, jejich výše e, se orientovala ne podle nějakých paušálních sazeb, ale podle té skutečné e, částky nebo skutečného čísla. Potom bod číslo dva doporučení, tady se to týká požadavku větší transparentnosti některých eh, informací o financích, eh, pokud jde o eh, postup schvalování účetní závěrky. A tady bych upozornil na to, že to, co je tady v druhé odrážce, tedy ty informace, které jsou požadovány, že už jsou k dispozici z velké části, například rozhodnutí o souladu k některým rokům, rozpočtovým rokům, Eh, tak tady máme eh, zprávu z roku 2010, kde je přesně uvedeno, eh, jaké rozhodnutí je, jak velké, jaká čísla jsou tam pro který rok. Takže ta čísla jsou opravdu k dispozici. Obtížnější je ta situace v té, pro ty informace o drážce. Pokud jde o korektury nebo opravy, eh, které se ještě zpracovávají, tak chci upozornit na to, že globální eh, údaje už jsou k tomu poskytovány a to v roční um, zprávě komise například pro rok 2010 a to v bodě 6. Eh, tyto údaje ehm, podle roku členských států a částek takto rozpracovat, to není reálné Není to vhodné. Proč? Protože korektura během běžnějícího postupu je pohybujícím se cílem a nebylo by e, vhodné tyto čísla, která se týkají konkrétních případů, předtím, než je prostup uzavřen, zveřejňovat. To by nebylo smysluplné. A e, právě díky tomu by ten postup měl eh, charakter vyjednávání a to je přesně to, co nechce akceptovat ani váš výbor, ani my, ani komise. My nechceme o těch věcech vyjednávat, ale ty opravy chceme eh, stanovovat objektivně. Navíc se ten postup neřídí minimálními nebo maximálními částkami. To není eh, přístup, který používáme, ale vycházíme z co nejrealističtějšího odhadu možných eh, čísel chyb. chyb. Ehm, jak tedy odhadnout kontroly, eh, které možná budou provedeny, ale o kterých to ještě nevíme s naprostou jistotou? Z jakého základu bychom měli vycházet? V oblasti, eh, tady v této oblasti by to byla nejistá hypotéza a já si myslím, že to by neprospělo transparentnímu předávání informací v rámci Eh, účetní závěrky. Nyní tady třetí odrážka. Dodíváme se, že je obtížné nebo neproveditelné, aby eh, tady byly vyčísleny konkrétní údaje, eh, která nejsou v těch postupech stanovovány. My to můžeme říct pouze pro tu část, kterou tady sledujeme kontrolujeme, a to je asi 50%, a to nemůžeme extrapolovat. Je to jednoduché. Ty eh, zkontrolované postupy jsou zvoleny podle rizika chybovosti. To znamená, že ta část, která není kontrolována, má mnohem nižší pravděpodobnost chybovosti. Takže tady vlastně není základ eh, k tomu, abychom tady prováděli takovou extrapolaci. Kolik korektur není možné provést podle pravidla o 24 měsících, to se nedá vyčíslit. Toto pravidlo vylučuje veškeré um, čísla nebo výdaje eh, z té opravy, eh, které eh, byly udělán, provedeny v nějaké jiné lhůtě než podle článku 11. Tyto výdaje nemůžeme zkontrolovat, protože proto není právně žádný základ. Nařízení hovoří o tom, že výdaje, které jsou starší než 24 měsíců, budou vyloučeny z kontroly dodatečné kontroly. Takže nemůžeme k tomu dát žádné informace. Kdybychom se o to pokusili, tak by to bylo opravdu mimořádně nákladné, protože bychom museli provádět velice nákladné eh, hypotetické odhady a museli bychom k tomu uvolnit velké eh, lidské zdroje a kdybychom pracovali s těmi existujícími eh, zdroji, tak bychom je museli uvolnit z těch úkolů, které plní v tuto chvíli. Ale chtěl bych ujistit paní Gresle, že ty nejrizikovější oblasti budou nebo jsou řešeny velice pečlivě. Velmi často eh, tady provádíme různé auditní návštěvy, tak, eh, abychom eh, riziko které vyplývá z této oblasti, pokryly. Pokud jde o doporučení v bodu 3 eh, k řízení kontrolních orgánů, tak se omezím pouze na několik ilustračních eh, poznámek nebo poznámek pro ilustraci. Máme v tuto chvíli systém, eh, který členským státům dává k dispozici určité výklady je to systém, který je, už informatizován nebo je, mm, běží počítačově a, a Například pokud jde o SAPS, tedy prémii na podnik v členských státech, už to tedy bylo e, zřízeno a navíc je tady také elektronická platforma pro výměnu informací a osvědčených postupů. Pokud jde o prověřování certifikačních orgánů, tak něco takového už probíhá na základě hodnocení rizika. A další věci, o kterých hovořila paní e, Gressle, eh, tedy eh, prohlášení o věrohodnosti eh, vedoucích certifikačních míst, to už jsme také začali řešit. Například tady máme návrh pro horizontální nařízení, kde se počítá s tím, že objem kontrol v místě bude mm, redukován, pokud členské státy prokáží, že mají dobře fungující systémy kontrol a chybovost nebude překračovat přijatelnou úroveň. My spolupracujeme s, s platebními agenturami na tom, aby eh, ty systémy, když existují, aby, aby to, to celé bylo operační, aby to fungovalo, aby to bylo spuštěno. To je náš cíl, z čehož také vyplývá, že Jde o to, aby eh, současní, současné kontroly eh, byly používány co nejúčelněji, a nejúsporněji. A ty členské státy, které tady dobře fungují a mají málo chybovosti, tak by z toho měly mít eh, tu výhodu, že nebudou muset provádět tolik kontrol přímo v místě. Analýza správnosti prohlášení o důvěryhodnosti platebních eh, orgánů se nachází také ve zprávě Generálního ředitelství pro zemědělství a venkovský rozvoj a pokud jde o chybovost, tak upozorňuji na přílohu 7 této zprávy, kde naleznete příslušné informace. Eh, u doporučení bodu 3, eh, tam nám z toho vyplývají určité problémy, například školení eh, národních pracovníků, Vzdělávání národních úřadů a pracovníků není obvykle úkolem komise, ovšem snažíme se na různých schůzích a na konferencích platebních agentur poskytovat eh, a předávat eh, znalosti, tak aby ta práce mohla probíhat eh, co nejsmysluplněji. A pokud jde o přání, aby národní úředníci nebyli trestáni, pokud poukáží na chyby, tak tady bohužel to není v působnosti komise. Závěrem děkuji paní Gressle, děkuji také účetnímu dvoru za jeho zvláštní zprávu. Eh, bereme ta doporučení velice vážně, chceme ta doporučení provádět, pokud to bude v našich silách a jsme také ochotni diskutovat o různých doporučeních. A tam, kde vzniknou nějaká nedorozumění nebo nejasnosti, tak budeme velice rádi, když se nám to podaří v rámci jednání nebo diskuzí nějakým způsobem odstranit. Děkuji. Děkuji eh, za vaše vystoupení. Mezitím dorazil náš předseda, předseda našeho výboru. Navrhuje, abych dokončil ještě tento bod a pak mu předám předsednictví. Naše diskuze tedy mezi poslanci může začít a já dám slovo paní Gressler. Mikrofon. Eh, poslanci by chtěli vědět, jestli eh, soud, tady pardon, jestli účetní dvůr může reagovat na to, co tady řekla komise. Ano, já se k tomu mohu několika slovy vyjádřit. Dobrý. Je to zpráva o e, schvalování účetní závěrky. A my tady jasně hovoříme o tom, že v tuto chvíli, neboli e, v žádném okamžiku komise neříká, toto je částka zemědělských výdajů, eh, které by byly věnovány na tento cíl během eh, účetního období X. Definitivní rozhodnutí, kde by komise uh, schválila účetní závěrku, a kde by řekla, že v roce 2007 jsme utratili 54,8 miliard euro v oblasti zemědělství a tak dále. Žádné takové rozhodnutí není, nic takového se neděje. Je tady několik rozhodnutí, které vyloučily neoprávněné platby, ale nakonec vlastně nevíme, jaká je částka těch plateb které, nebo výdajů, které byly uznány. A to nám působí problém. Problém, o kterém hovořil také váš zpravodaj, tedy že nikde orgán, který je pověřený absolutoriem, to znamená vy a hrada, vás nevede k tomu, abyste se vyjádřili k definitivní částce. A to je něco, co účetní dvůr považuje za velice důležité, protože mimochodem je to požadováno také finančním nařízením. A teď k té druhé připomínce. Pan Megle zdůraznil správně fakt, že ty finanční korekce by měly být stanovovány objektivně. S tím účetní dvůr zcela souhlasí, ale konstatuje, že dnes tato objektivita není zajištěna. Tato objektivita není zajištěna, poněvadž je to úsudek komise kdy komise posuzuje způsob, jak fungují systémy vnitřních kontrol v členských státech. Pokud má za to, že toto fungování nebo ten systém kontrol vykazuje nedostatky, tak potom eh, rozhodne o paušální korekci, to znamená rozhodne, mám za to, že ta výše možných chyb je 10%. Proč 10? No, to já to trochu zjednodušuji a samozřejmě oni mají své zkušenosti a mají k tomu správné důvody. Říci, že to je spíš 10 než 5 či 20. Ale nicméně jde o úsudek, který nevychází z žádných objektivních podkladů, kritérií a proto často tyto částky potom členský stát napadne. A jak jsem říkal před chvílí, nyní máme několik řízení před Evropským soudním dvorem, kdy některé členské státy napadly výši těch finančních korekcí, které jim jdou k tíži. A co my doporučujeme v této oblasti je, abychom přešli od těchto odhadů k něčemu více objektivnímu, abychom měli něco více objektivního a proto je třeba eh, mm, zanalizovat ty transakce a opravit ty reálné chyby, ke kterým došlo v platbách určených konečným příjemcům plateb. Je zde na to několik způsobů. Není to na nás říkat komisi, jak má pracovat, ale pokud bychom o tom měli diskutovat, tak já bych měl tady několik námětů. Já zde ale přednesu pouze jeden. Například má se za to, že jedna možnost by bylo svěřit národním certifikačním orgánům širší roli než mají dnes. A tato role již byla rozšířena, jak jsem vysvětlil, v roce 2007, kdy jsme rozšířili roli certifikačních orgánů, ale mohli bychom jít dále a mohli bychom chtít po těch národních orgánech, aby se vyjadřovali i k zákonnosti a regulérnosti výdajů platebních agentur, což dnes nečiní. Komise tedy zde by hrála roli dohledu nad dobrým fungováním Eh, činnosti certifikačních orgánů. Je třeba, aby samozřejmě ta jejich činnost vycházela ze dostatečně velkých reprezentativních vzorků a aby prováděli i kontroly in situ, což je důležité proto, aby ty kontroly těch certifikačních orgánů, nebo které provádí certifikační orgány, byly solidní. Já samozřejmě ale jim nemohu eh, na to napsat, jak to nechám na komisi, aby rozhodla, jak to bude upraveno v nařízení pro zemědělskou politiku po roce 2013. Já jenom jsem chtěl říci, že zde jsou určité možnosti. A to by znamenalo objektivněji stanovovat eh, částku finančních korekcí. A poslední bod, který bych chtěl zde zmínit v té rychlé odpovědi, je, že ano, e, počínaje okamžikem, kdy ty částky by se stanovovaly objektivně, tak to řízení by se zkrátilo tímto faktem, protože bychom vyloučili tu e, fázi dohadování. Dnes ta fáze dohadování mezi členskými státy a komisí my tomu říkáme fáze vyjednávání. Pan Megle protestoval, eh, že používáme slovo vyjednávání. Protestoval správně, ale je to pravda, oni vyjednávají, dohadují se. A takže to závisí, jaké, jaký dáte význam slovu dohadování. To je vyjednávání a jsou tam různé možnosti, různé kroky eh, a že toto vyjednávání protahuje celé řízení. Kdybychom měli nějaký objektivní základ pro e, stanovení té finanční korekce již na samém počátku, tak by se tím zkrátilo řízení a eliminovala by se tato etapa. Jak jsem řekl, to řízení je extrémně dlouhé. Já bych se tedy omezil teď pouze na ty tři body. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď se obracím na členy. Nikdo nechce slovo? Já mám otázku která se týká, pane Kreta, já mám otázku, která se týká těch certifikačních orgánů. Eh, my eh, jsme je navštívili díky Inge ve Francii, nevím, zda si pamatujete, a já se ptám, zda ve vaší zprávě také eh, řešíte ty otázky etiky a nezávislosti, ne ty technické, ale máme zde jistotu, že ty certifikační orgány jsou skutečně nezávislé, na státní správě eh, a potom eventuálně by bylo možné rozšířit jejich činnost. A jak eh, eh, v tom postupu auditu, protože to je takový postup, takový řetězec auditu, kontrol, tak v jakém okamžiku tedy by bylo možné do toho i zapojit národní NKU? Takže nejprve nezávislost těch certifikačních orgánů. To je požadavek vyplývající z nařízení. Nařízení o zemědělství stanovuje, že certifikační orgány musí být nezávislé na eh, státní správě, kterou kontrolují. Musím zde říci, že obecně to tak je. Eh, komise je často konzultována sice, ale komise zde nerozhoduje. To znamená, komise nemůže odmítnout nějaký certifikační orgán z toho titulu, že podle ní by byl dostatečně, ne, nebyl dostatečně nezávislý. Takže komise posuzuje tu otázku, pokud má za to, že není nezávislý, jak by měl být, tak eh, eh, předloží poznámky k tomu připomínky, ale je to eh, na členském státu, aby to vyřešil. A v některých případech jsme zjistili, že by bylo možné udělat určitý pokrok a zlepšit nezávislost fungování certifikačních orgánů. To ano. A role eh, národních NKU to je dost komplikovaný problém. Jak víte, Evropský účetní dvůr není tomu příliš nakloněn. Proč? Poněvadž tento systém eh, těch certifikačních orgánů, které osvědčují účetnictví platebních eh, orgánů, tak komu skládají účty? No přece skládají účty komisi. A tedy podle nás jsou součástí Eh, systému interní eh, kontroly komise. A externí eh, kontrolor to je účetní dvůr, Evropský účetní dvůr a ne národní kontrolní úřady. Takže ty národní NKU by mohly se do toho zapojovat, ale proto by eh, museli splnit určité předpoklady a mezi ně patří to, že ty národní kontrolní úřady by eh, museli otevřít své spisy Evropskému účetnímu dvoru, tak aby Evropský účetní dvůr na místě samé mohl eh, zkontrolovat tu činnost a ujistit se, že ty spisy jsou kompletní a že jsou v souladu s našimi kontrolními normami. A tady hned vidíte asi, jaké diplomatické problémy by mohly vzniknout. A e, abych e, hovořil za jeden NKU, který znám já nejlépe, tak já nevím, zdali mm, e, kontroloři Evropského účetního dvora zrovna by tam byli vítáni v Paříži a asi by tam měli určité problémy. A já myslím, že to asi by platilo i v jiných státech, nejenom v zemi, kterou znám nejlépe. Mm, působení eh, eh, těch národních kontrolních úřadů by asi bylo velkým problémem, poněvadž mm, by to byl problém s hierarchií Eh, tedy ta hierarchie mezi Evropským účetním dvorem a národními kontrolními úřady. Až do posud eh, jsme eh, tomu nebyli příliš nakloněni. Pan Chaci Markakis. Äh, děkuji. Dostali jsme tiskové prohlášení komise, kde je poměrně přesně uvedeno, jaký členský stát eh, dluží kolik peněz nebo eh, kolik se požaduje zpět. A já si myslím, že to je velice dobré. To je naprosto v té politice poukazování prstem, což vede k tomu, že členské státy se potom chovají eh, spořádaněji. Má otázka ovšem je, v jakém období se ty peníze požadují zpět. Říkáte, že těch 214 milionů euro požadujete zpět a mě by zajímalo, kdy si myslíte, že tyto peníze budou vráceny a jak to bude zúčtováno, jak pečlivě nebo jak přesně ten proces vypadá. Merci, monsieur Děkuji, pan Megle. Děkuji, pane předsedo. Odpověď je poměrně jednoduchá, jsou to tři měsíce po rozhodnutí a to, co se potom děje, je, že měsíční platby pro členské státy jsou potom příslušným způsobem zkráceny, tak aby se to opravilo o tu částku. Je to takový účetní postup, že se zadrží nebo zkrátí ty eh, částky, které se měsíčně v běžném případě vyplácí členským státům. Ano, teď jsem pochopil, jak mocná komise je. Dobře, tak pak mohu říci, že to je opravdu ideální eh, stav. A tady navážu na pana Taverne. Kdyby to v jiných oblastech běželo také tak, tak by to bylo dobré, například v politice soudržnosti, ale tato praxe se dá přece také přenést na jiné oblasti. V zemědělství se tady ubíráte cestami, které nám připadají zcela normální a logické a přáli bychom si, aby ostatní generální ředitelství postupovali stejným způsobem, protože oni to tak nedělají. Děkuji. Vous voulez une réaction, M. Taverne takže prosím, pane Tavern, to je vždycky velice delikátní, pane předsedo a pane poslanče, tady porovnávat různé sektory činnosti, které vychází z různých eh, právních základů a jenom bych tomu chtěla říci, že v těch návrzích, jak to má vypadat po roce 2013, ta komise se inspirovala Eh, různými aspekty té zemědělské právní úpravy, abychom to dali i do té oblasti strukturální. Teď jde o to, do jaké míry zákonodárce s tím bude souhlasit. Vlastně jako příklad poprvé komise zde v tom základním horizontálním aktu, který bude platit pro všechny strukturální fondy, navrhuje, aby čistá korekce se mohla provést, když dojde k, nesrovnatel, k nesrovnatelnosti nebo když je eh, Mm, odhalena nesrovnatelnost v účetnictví, vlastně čistá korekce se může provést a to sníží ty výdaje v členských státech, ale teď do posud zatím bylo vždycky možné mm, ten výdaj nahradit jiným výdajem, mm, které také zrovna nebyly v pořádku třeba ty nové výdaje, ale teď v tom návrhu možnost, tato možnost již nefiguruje. A to znamená vlastně, je to taková sankce, která se zde ukládá. A chci zopakovat, ale že to je návrh komise. Uvidíme, jak to projde přes zákonodárce zdali to se nakonec ocitne eh, v právní normě nebo ne. A pokud jde vůbec o vymáhání eh, částek eh, z titulu strukturálních fondů, to není předně dnešní diskuze, je to velice komplikované, už jsme o tom mluvili, můžeme to zopakovat, tu diskuzi víte velice dobře, je to velice komplikované, vy jako zpravodaj to znáte velice dobře, takže já se k tomu nebudu šířeji vyjadřovat. Pan předseda, děkuji, jenom taková poznámka. Otázka nezávislosti, to mi hodně leží na srdci. Já jsem eh, nemínil nezávislost certifikačních orgánů vůči komisi, ale vůči svým hierarchickým orgánům eh, v členských státech. Třeba u mě doma mm, úředníci těch certifikačních orgánů nebo toho certifikačního orgánu jsou jmenováni státem tím nadřízeným eh, orgánem, tedy jsou pod vlivem ministra, ministerstva. To jsem si chtěl prověřit. A já nevím, podmínky, platové podmínky třeba, smlouva. Eh, no, mm, takže mm, to eh, my musíme prověřit, že skutečně tyto orgány jsou nezávislé, ale mně šlo o tu nezávislost interní v členském státy, státu vůči nadřízeným orgánům. No, no vy máte pravdu, to znamená třeba ve Francii. To jsou úředníci ministerstva zemědělství a ministerstva financí, ale eh, eh, jsou to nejprve eh, inspektoři, což je u nás dost vysoká funkce, mají statut kontrolorů a jsou nezávislí vůči svým ministrům. Jsou to tedy inspektoři, kontroloři a jejich odměňování tedy to nesouvisí s tím, co dělají. Mají odměňování, odměnu, kterou by měli, kdyby prováděli svoji práci jako státní inspektor. To se tím nemění, že přejdou na tuto funkci. A mají velkou možnost být a chovat se nezávisle, ale máte pravdu, jsou to úředníci a no, platí, eh, že de facto ano, závisí nebo podlehají ministrovi, to je pravda. Podobné situace jsme shledali i v několika jiných členských státech. Až do posud, podle mých informací komise, ale nikterak nespochybňovala tento systém dospěla k závěru, že tam jsou dány záruky nezávislosti, protože jde o um, o hm, tedy eh, status kontroloru a že to stačí jako záruka. Inge Gressle, uzavřete. Eh, otázka nezávislosti, toho osvědčení, to je velice důležité, tedy té certifikace. Eh, ty příslušné orgány několikrát ročně pořádají takové konference, mají něco jako eh, odbory nebo svazy. Já jsem tam byla několikrát a Oni se tam vyjadřují v tom smyslu, že když něco zjistí, tak se dostanou pod velký eh, tlak eh, ze strany nadřízených. A no, pokud tady opravdu Eh, něco takového je, tak mi lidé říkají, ano, minulý rok tady byl ještě pan XY, eh, který tady letos není, protože oni ho z nějaké zám, pod nějakou záminkou eh, dostali pryč. A proto jsme do našeho řádu dali ještě jednu pasáž, kde chceme vědět, jak se kdo kde mění. My samozřejmě nemáme možnost to nějak ovlivnit, ale chceme alespoň být informováni. A když potom zjistíme, že u některých platebních agentur je mnoho změn, velká rotace zaměstnanců, tak se o to musíme postarat. A pro nás by bylo úplně nejlepší, kdyby tam byli úředníci Evropské unie. To by bylo vůbec nejefektivnější, jak postupovat. Protože v této podobě si nemyslím, že bychom dosáhli velkých pokroků. Zabýváme se tím, nevím, jak to nejlépe ošetřit, snažili jsme se to udělat co nejštíhleji, ale eh, když vidím, jaké problémy už máme s tím to vůbec jenom prosadit, tak eh, už eh, vůbec nevím, jak bude probíhat zbytek té diskuze. Potom k tomu, co říkal pan Megle na začátku. Kontroly ex ante a těch 100%. Kdybych tady byla zatím v této oblasti eh, působila pouze rok, tak by to na mě zapůsobilo. Ale eh, já jsem tady viděla už eh, tu situaci, kde se 100% ex ante kontrol srovnává s kontrolami, já nevím, v místě a namátkové kontroly. Já si myslím, že příliš hrdí nemůžete být na ty výsledky těch, té stoprocentní kontroly ex ante. Právě naopak, já si myslím, že tato kontrola ex ante by měla být možná zrušena, protože je to velice náročné a ty výsledky nejsou příliš slavné. Potom otázka, kolik se toho v místě skutečně kontroluje? Kontroly v místě jsou nejúčinnější, tam se nejvíce naleznou chyby. Tam se pokaždé prokáže, že ty papírové kontroly a jejich výsledky nejsou úplně spolehlivé. Možná, že se k tomu potom ještě vyjádříte. Říkáte tady 50% v průběhu let. Ano, já si myslím, že když sečteme několik let, tak možná dosáhneme 50%, ale když to uděláme pouze ve vztahu k jednomu roku, pokud jde tady o ty částky a plochu, tak tam nevím. Ta situace je taková, že to, eh, stojíme před situací, že přijmeme nové nařízení a eh, to, co tady stanovíme, tak to zpětně už uplatnit nejde, ale máme tady novou šanci do budoucnosti a proto si myslím, že ta zpráva je velice zajímavá, protože se zabývá naprosto zásadními otázkami a je mi líto, že jsme tu zprávu neměli k dispozici dříve a to ale není žádná výčitka. Uh, Potom eh, to pravidlo 24 měsíců. Proč to není 36 měsíců? Ochrana finančních zájmů by byla vyšší, kdyby to bylo 36 měsíců a ne pouze 24. Vím, že se tady o tom diskutovalo, komise navrhla 36 a rada se to udělala 24. Ale pokud jde o další nařízení, tak je v našem zájmu, aby to bylo 36 měsíců nebo 48 měsíců a ne pouze 24, když se nad tím zamyslíme. Já si myslím, že tady, tady bychom také mohli zareagovat na to, že jde o velké finanční zájmy. Nejsem si jistá, eh, jestli hm, se to tady příliš jaksi neblokuje, nebo já ten systém nechci nějak spochybňovat, myslím si, že je dobrý a myslím, že teď nám nezbývá nic jiného, než ten systém neustále zlepšovat a bylo by smysluplné, kdybychom některá ta opatření hm, realizovali v praxi především pokud jde o chybovost v oblasti zpětného vymáhání na národní úrovni, tedy ty částky, o které tady jde, vždy v souvislosti s jedním státem a tím bychom potom měli lepší možnost do toho zasáhnout. Je to velice zajímavá zpráva, velmi zásadní zpráva Ovšem je složité, že pokud jde o to staré nařízení, tam nic udělat nemůžeme, to nové nařízení ještě neznáme, takže eh, pět šest let tady asi se to někam nepohne a neustále tady budeme řešit ty stejné problémy a pravděpodobně se někam neposuneme. Když zvážím, jaká je tady kritika účetního dvora už mnoho let, a tak je ten pokrok opravdu minimální. Nevzdávám se, ale je to velice složité. Děkuji. Merci Inge, je crois que... Děkuji Inge. Nevím, ještě tady kolega chtěl intervenovat. Děkuji, pane předsedo. Chci zareagovat na to, co jste právě řekla, paní Gresle. U kontrol ex ante musíme velmi rozlišovat. Je důležitý, jaký je systém, kterým se kontroluje. A u těch kontrol, eh, kterých je nejvíce, můžeme říci, že administrativní kontroly hm, eh, díky eh, katastru takových těch leteckých snímků, že to přináší opravdu skvělé, sní, skvělé výsledky a e, členské státy se opravdu velice snaží, aby tyto katastry e, byly aktuální, aby vše skvěle fungovalo. A u těch kontrol, e, které, kterých je méně, tak tam to tak samozřejmě vždy není. Není to tam vždy tak efektivní. Pokud jde o pravidlo 24 měsíců, tak máte pravdu, my jsme navrhli 36 a rada to tehdy snížila na 24 a v tuto chvíli sledujeme situaci a neviděli jsme eh, příliš eh, velkou naději na to, abychom prosadili těch 36 měsíců. Myslím si, že bychom promrhali spoustu energie, kterou můžeme vynaložit někde jinde u jiných otázek. A tím už se dostávám k novému nařízení, které předkládáme. Tady jsem mnohem méně pesimistický než vy, paní Gresle, protože v článku 9 pane Kreten, najdete přesně to, o čem jste hovořil, a to, že v budoucnosti certifikační orgány se budou vyjadřovat eh, k zákonnosti a eh, také řádnosti eh, těch kroků, které jsou tady prováděny. A to znamená, že se dostaneme do situace, kde ty certifikační orgány budou pečlivě zkoumat to, co platební agentury odvedli a potom nám předloží chybovost a my to potom můžeme, my tam potom můžeme uplatnit ty korektury. To je náš cíl a potom eh, dojde také eh, k tomu, že komise nejprve bude zkoušet, zkoumat eh, certifikační orgány a certifikační orgány potom budou kontrolovat platební agentury a ty potom zase zemědělce. A nyní k tomu, co říkal pan Kretan uvedl, že ty opravy, ty korektury nejsou objektivní a my se samozřejmě můžeme přijít o tom, co to vlastně znamená být eh, objektivní. Nejsou snad objektivní proto, že vychází z podrobného pracovního dokumentu, ve kterém je pečlivě ukázáno, jaké případy spadají svou velikostí do jaké kategorie. Je to systém, který tady už máme mnoho let a Evropský soudní dvůr to v mnoha rozsudcích uznal a akceptoval. Samozřejmě, že členské státy s tím nesouhlasí, protože oni touto cestou přichází o finanční prostředky a proto se obrací na soud. Ale z mé dlouholeté zkušenosti vím, že počet řízení, dříve, když tento systém ještě neexistoval a kdy se zkoumaly jednotlivé případy, že ten počet těch soudních řízení nebyl nižší než v současnosti. Poslední poznámka. Zaznělo tady, že až budeme mít systém článku 9, tak také délka řízení bude kratší. V to doufám, je to náš cíl, ale Eh, dovedu si představit, eh, že účetní dvůr opět eh, předloží zprávu, ve které bude požadovat, abychom pečlivěji kontrolovali certifikační orgány. Opět tady dojde na dohodovací řízení a pravděpodobně nám to opravdu bude opět trvat velice dlouho, abychom to celé zvládli. Jak řečeno, toto je cíl, který se pohybuje. My se samozřejmě snažíme to vylepšit tak, jak je potřeba. Je to ale dlouhá cesta, jsme odkázáni na vaši podporu. Ten návrh byl rozpracován a poprvé bude diskutován nejenom v radě, ale v řádném legislativním postupu, kde Evropský parlament se podílí na spolurozhodování a já si myslím, že v tom je příležitost, jak do toho více také zapojit členské státy. Děkuji eh, zpravodaji, eh, Ká se k tomu vyjádřit nechce, takže to uzavírám a Děkuji za vynikající zprávu, která byla předmětem velice vzrušené diskuzi. Děkuji mocné Evropské komisi a uzavírám bod 8. A teď na 30 vteřin přerušíme, abych mohl eh, předat eh, funkci panu předsedovi Heldrovi. I Dovolte, abych opětovně eh, zahájil eh, naše schůzi. Dovolte, abych poděkoval panu Odimu za to, že se ujal této funkce. Já jsem bohužel měl eh, velice akutní záležitosti na severu Nizozemska. Pojďme teď tedy k dalšímu bodu, což je bod 9 což je opět eh, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 8 2011 audit zpětně získaných prostředků v rámci SZP. Nejprve tedy dávám slovo eh, zástupce účetního soudu, potom dostane slovo paní zpravodajka. Pane předsedo, eh, vážení poslanci, dámy a pánové, Eh, já si dovolím tedy představit zde tuto zvláštní zprávu, která se týká získávání eh, prostředků eh, neoprávněně získaných. Eh, zaměřili jsme se na několik otázek a sice do jaké míry jsou účinné ty metody získávání těchto prostředků zpátky. Za druhé, jak úspěšné jsou jednotlivé členské státy při získávání těchto prostředků zpět a eh, jestli vyřizují všechny ty odpisy tak, jak mají. Za třetí, jak účinná je komise při dohledu nad těmito postupy. Dovolte, abych na úvod řekl, že situace se skutečně zlepšila od roku 2004, kdy jsme provedli podobný audit. V té době ty věci byly nestrukturovány, velice často jsme neměli k dispozici zprávy, pokud jsme měli nějaké údaje k dispozici, tak byly nekompletní a byly neaktuální. Eh, od té doby eh, došlo ke změnám v roce 2006, eh, kdy nařízení zavedlo takzvané pravidlo 50 na 50, to znamená, že za normálních okolností po čtyři roky nebo po o osmi letech, kdy ten případ stále ještě není dořešen, tak potom členský stát musí platit 50 špatně vyplacených prostředků. Stále ještě ale existují určité slabiny a určitá rizika a to jsou věci, které musíme věnovat pozornost. Co e, se týče té první e, e, věci, to znamená vykazování dluhu Ehm, aniž by byly přitom identifikovány všechny nesrovnalosti a chyby. Tady ehm, soud eh, zjistil, že většinou to vykazování skutečně je prováděno podle pravidel, i když někdy eh, právě interpretace těchto pravidel se liší. To se týká hlavně těch dluhů, které jsou uznány, které jsou vykázány. Uh, Eh, potom v příslušných účtech. Toto je velice důležitý bod, protože jakákoliv prodleva v tom prvním kroku celého tohoto postupu snižuje eh, pravděpodobnost získání těchto procesů zpátky a také aplikaci pravidla 50-50. Eh, co se týče toho druhého bodu, to znamená stupeň úspěšnosti členských států při získávání těchto prostředku zpátky. Eh, tady ten, eh, se jedná o poměrně nízké eh, procento, asi 10%, ale je pravda, že od zavedení nového systému v roce 2006 tento stupeň získávání to prostředku zpátky se zlepšil. V současné době je to již více než 40%. V každém případě, jak paní zpravodajka správně poukazuje ve svém pracovním dokumentu, myslím si, že Ehm, eh, navzdory tomuto zlepšení eh, stále toto znamená, že vlastně ten zbytek je více než 50%. Další velice důležité zjištění, které souvisí s těmito postupy získávání těchto peněz zpátky a také s odpisy, Eh, je to, že ta pravidla nejsou dostatečně explicitní. Eh, audit zjistil, že v období 2006 až 2009 víc než 400 milionů eh, euro se odepsalo každý rok. Většina této částky je financována přitom z evropského rozpočtu, to znamená, platí to vlastně daňoví poplatníci. Tyto odpisy Eh, často v důsledku eh, nedostatečné pozornosti věnované těmto věcem, to znamená nedbalosti. Nechceme se vměšovat do vnitrostátních postupů a pravidel, ale myslím si, že tam, kde eh, dochází k odpisům, tak tento proces by měl být více harmonizovaný. To třetí, ten třetí bod se týká toho, že um, účetní dvor upozorňuje na povinnost komise dohlížet a monitorovat tyto věci. Jedna, jeden z našich závěrů byl takový, že většina, skoro 90% toho celkového, té celkové částky, které byly v minulosti eh, zaznamenávány v těch výročních zprávách, byly vlastně eh, výsledkem finančních korekcí ze strany komise. Tyto korekce také platí daňoví poplatníci a ne ti, kteří vlastně jsou příjemci těchto eh, peněz. Skutečnost se zlepšila od roku 2009, ale stále ještě není možné přesně určit eh, celkovou částku, která byla získána zpět od těch příjemců těchto eh, peněz. Čísla, která jsou uváděna eh, v těch výročních zprávách, jsou mnohem nižší než čísla, která jsou zaznamenána eh, v těch, na těch účtech v jednotlivých členských státech. Proto je několik důvodů a nějakým způsobem dát do nějakým způsobem tyto věci srovnat je velice eh, obtížný úkol. My ve své zprávě předkládáme eh, několik eh, doporučení, jak zlepšit všechny tyto postupy. My doporučujeme, aby členské státy vykazovaly všechny nesrovnalosti, v okamžiku, kdy to je právně opodstatněné, to znamená na základě toho příkazu k návratu těchto příspěvků. Měli bychom mít stejný cenou lhůtu eh, pro eh, předkládání těchto věcí, které souvisejí také s oznámením povinnosti vrátit tyto eh, peníze. Musím říct si s potěšením, že komise ve svém právním návrhu pro budoucí společnost městskou politiku zohlednila tato naše doporučení. Další věc, kterou bych chtěl zmínit v souvislosti s novou legislativou týkající se zemědělství, to je ten návrh, který předložila komise před několika týdny. Komise by ráda eh, zavedla systém, eh, podle kterého by se ten systém 50-50 změnil na systém 100. To znamená po čtyřech letech obyčejných okol, eh, okolností nebo po osmi letech, když nějaký případ se řeší, ale ještě není dořešen, tak potom by se jednalo o 100% těch prostředků eh, k navrácení. To je zatím pouze návrh, ale musím být opatrní, protože pokud členské eh, státy budou vědět, že ta, to břemeno padne vlastně na ně, tak je určité riziko a sice, že se bude vykazovat daleko méně těchto případů. Ten, eh, toto riziko potvrdili ostatně i diskuse, které jsme vedli se zástupci členských států. Je potřeba to také vidět v kontextu tohoto současného pravidla 50 na 50, kdy často tyto věci se dělají ku prospěchu těch jednotlivých um, zúčastněných stran, ať už jsou to ty odpisy nebo ty, ty vrácené prostředky. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce paní Gressle, která ve své úloze zpravodajky opět velice přispěla k další ochraně zájmů občanů Evropské unie. Děkuji. Teď bych rád dal slovo paní zpravodajce, kterou jste tak eh, pochválil. Děkuji. Chtěla bych srdečně poděkovat účetnímu dvoru za velice zajímavou zprávu. Myslím si, že optimální výsledek je dosažen Eh, pokud eh, zprávu eh, o schvalování účetní závěrky a tuto zprávu budeme číst dohromady, protože potom budete mít přehled o této smutné situaci. Pokud jde tedy o to číslo jedna, tak tam se hovoří o lepších platbách a tím se myslí poměrně dlouhá diskuze mezi komisí a mně, takový spor, k prohlášení účetního dvora, kolik peněz se protiprávně eh, vydá a zůstane u příjemce. A já jsem tam potom dala obě ta čísla. Komise tvrdí, že 40 neoprávněně vydaných prostředků je opět vymoženo zpět. Účetní dvůr říká, že je to pouze 10 a i když bychom vycházeli z těch lepších čísel komise, to znamená, kdyby to bylo 40%, tak i potom to znamená, že je 60% těchto plateb, které nejsou získány zpět. Takže to je opravdu vysoké číslo. Takže eh, to číslo se pohybuje mezi 60 a 90 eh, číslo těch nevymožených plateb. Když někdo eh, neoprávněně vyplatí peníze, tak je potom možné si je ponechat a eh, když někdo se dopustí nějakého podvodu, eh, tak není dopaden a pokud je dopaden, tak není potrestán. Takže to jsou takové tři dobré zprávy pro některé části Evropy. Vy za to teď nemůžete, ono to samozřejmě souvisí také s tou diskuzí o Olafu, je to zajímavá kapitola, důležitá kapitola. Už léta tedy probíhají velice rozsáhlé diskuze o tomto zpětném získávání prostředků a dosáhli jsme různé výsledky. A v oblasti zemědělství asi nebude možné nic výrazně změnit právě kvůli povaze zemědělského systému pokud je ten současný systém, tak účetní dvůr tady předkládá zajímavé návrhy, jak bychom přesto mohli získávat lepší informace o těch částkách, která, které jsou nevhodně vyplaceny, také v souvislosti s tím pravidlem 50-50. A já jsem byla trochu zaražená, pokud jde o ty eh, případy Task Force. A já už to tady sleduji několik let. V létě se tři týdny vždy zabývám zpětným získáváním neoprávněně vyplacených prostředků a Task Force tady hrála důležitou roli. A tady bych chtěla dát zapravdu účetnímu dvoru v tom, že právo není vždy uplatňováno rovným způsobem v Evropské unii. Vždy jde o to, o koho se jedná. Byly dosaženy pokroky v posledních letech? Na to musím odpovědět ano. A myslím si, že tato otázka zpětného získávání neoprávněně vyplacených prostředků je e, důležitým místem, na které musíme ještě zapracovat. E, tady z řady vybočuje Itálie, e, v negativním slova smyslu je to v bodě 10 a ti, kteří to pravidlo 50-50 využívají, tak tady Itálie je, to, to využívá z 58%, a proto je to tady naléhavé a chci se zeptat komise, eh, jaké plány pro Itálii má. Je to zajímavá zpráva, můžu vám doporučit, abyste se na to podívali a eh, pokusili jsme se návrhy z účetního dvora toho zapracovat a tím to bylo vše. Děkuji a teď komise. Je to na ní, aby se vyjádřila. A paní Patricia Vino bude mluvit za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajko, dámy a pánové, eh, i pane Alanisalo, já budu stručná. Já myslím, že ta diskuze je jasná a i zpráva je dost výmluvná. Samozřejmě chci poděkovat za příležitost Eh, s vámi diskutovat o eh, této významné problematice. I zde máme to v souvislosti s tou speciální zvláštní zprávou účetního dvora, jak řekl Ali, Nisala. V podstatě ta zpráva se týká systému zpětného vymáhání částek, tak jak to funguje v členských státech, jak vymáhají od těch příjemců. Potom je ten způsob, jak vypadá ten vztah mezi komisí a členskými státy, pokud jde o Mm, registraci, tedy zápis, vymáhání a anulování těchto částek. I k tomu se komise také vyjádřila ve své zprávě. A potom poslední bod, to je třetí oblast, je způsob, jak komise eh, ve své roční závěrce eh, předkládá nebo eviduje ty údaje o vymáhání. Obecně řečeno, účetní dvůr uznává, že systém členských států, tedy vymáhat tyto částky a ten systém dohledu ze strany komise, že to od roku 2006 se hodně zlepšilo. I vaše zpravodajka to uznává a samozřejmě toto nás velice povzbuzuje. Komise totiž vyvíjela velké úsilí a je to vždycky velice pozitivní konstatovat, že to k něčemu vedlo. Avšak komise je si vědomá jedné věci a zde souhlasí s konstatováním, že situace není perfektní a určitě je možné ještě co zlepšit. Komise je tedy odhodlána pokračovat ve svém úsilí a ještě ten systém vylepšit. A řekla bych ze dvou pohledů. Za prvé, co se týče ochrany finančních zájmů Unie, to je pro nás prvořadé, ale také i pokud jde o vymáhání od konečných příjemců. Proto bereme eh, na vědomí doporučení účetního dvora i paní Kresle. V zásadě, samozřejmě bez toho, aniž bych chtěla anticipovat některé niance, tak komise eh, hodlá eh, respektovat a většinou doporučení, a to jsme již vlastně, vlastně učinili, jak řekl pan Ala Nisala, tedy hodláme respektovat doporučení, samozřejmě s určitými mm, podmínkami a to je, že mm, e, musí to být v mezích našich kompetencí a i v mezích toho systému e, sdíleného řízení a schvalování účetních závěrek. Takže jaké jsou ty limitace, ty niance? To je třeba si vyjasnit, co jsme ochotni udělat, co můžeme udělat, protože je to vždycky v mezích určitého rámce. První zásadní věc je akceptovat fakt, že je třeba udělat rozdíl, to všichni vědí, ale připomínám, rozdíl mezi ochranou finančních zájmů Unie na straně jedné, a zde je to zcela v kompetenci a odpovědnosti komise a má velký manévrovací prostor, ale na druhé straně Eh, je třeba udělat rozdíl s tím efektivním vymáháním od konečných příjemců, kteří mají vracet neoprávněně vyplácené částky, ale to je to probíhá v rámci národního systému, národního soudního systému. Pokud jde o tu evropskou, eh, pokud jde o tuto úroveň, tak hm, komise zde nemůže zasahovat do vnitrostátního právního řádu, ani si to nepřeje. A především nemůžeme zasahovat do vnitrostátních předpisů, které se týkají eh, konkurzu a vyrovnání, tedy bankrotu. A eh, tedy mm, v rámci těchto předpisů jsme vždycky ochotni eh, zlepšovat zlepšovat systém tak, aby členské státy se ubíraly tím správným směrem. A teď, pokud jde o ty právní limitace, nebo spíše ty e, niance ve výkladu, jak jsem řekla. I když eh, ten systém není perfektní a lze co zlepšit, což je proveditelné i žádoucí, tak i přesto komise eh, má trochu odlišný názor než účetní dvůr, pokud jde o ten způsob pokrytí rizik tak jak říká účetní dvůr, podle nás jsou ta rizika řešena adekvátně, buď prostřednictvím auditu, které provádí certifikační orgány, i když jsme slyšeli před, již předtím, že vždycky je možné eh, eh, něco vylepšit eh, na straně těch certifikačních orgánů, pokud jde o schvalování účetních závěrů, ale to se týká tedy finančních zájmů Unie, anebo eh, můžeme to udělat i prostřednictvím auditu, které provádí komise sama, a to je ta druhá fáze, to je eh, to rozhodnutí o souladu s předpisy. Zde musím konstatovat, ale že to finanční riziko je potom ošetřeno těmi finančními korekcemi, i když je to samozřejmě vždycky problematické, to vymáhání u konečných příjemců, ale ten systém zaručuje, garantuje práva Unie. Jak jsem řekla, my bychom chtěli ten systém vylepšit a <clears throat> pan Ala Nisala eh, již to zmínil. Eh, hlavní doporučení účetního dvora je převzato i ve zprávě paní Kresle a tato hlavní doporučení určitě budou reflektována v návrhu horizontálního nařízení, Mm, které jsme předložili na eh, eh, období eh, reformy SZP po roce 2013. Slyšeli jsme zde určitý příklad a já také zmíním jeden. Jde o tu otázku okamžiku, kdy je třeba notifikovat ty dluhy tomu eh, příjemci a nahlásit na komisi a kdy je třeba je tedy zaregistrovat, protože tím začíná běžet ta lhůta pro vymáhání a ochrany finančních zájmů. My navrhujeme zde nový článek 56 horizontálního nařízení, kde navrhujeme jasnější, preciznější ustanovení, která umožní E, e, e, zde zakotvit tu povinnost zaregistrovat ten dluh po roce. Takže tím se rozpílí ty nejasnosti, které máme teď a bude ten výklad v členských státech jasný. Pan Alani Sala také řekl, že navrhujeme, abychom nahradili to pravidlo e, e, Eh, těch 50% eh, eh, za čtyři roky těmi 100%. Máme za to, že takto budeme schopni urychlit řízení, tedy tlačit na členské státy, aby zrychlili proces vymáhání u příjemců, protože členské státy budou vědět, že za čtyři roky, pokud se jim nepodaří vymoci tu částku, tak mm, mm, eh, ex ofo eh, eh, tedy se odepíše 100% toho dluhu, což je, myslím, dost velká motivace. My mm, nezanedbáváme ten fakt, že možná Mm, členské státy budou tak spíše mít tu tendenci maskovat některé ty své dluhy, tedy ty neoprávněné částky, ale samozřejmě my budeme provádět analýzy rizik a především se v těch našich auditech zaměříme na potenciální rizika. Ehm, I, i tak máme za to, že Eh, tady ty výhody, které to bude mít, tak převáží nad eh, potenciálním rizikem. To jsou dva příklady eh, těch hlavních změn, které navrhujeme s tím, že bereme do úvahy v tomto i doporučení účetního dvora. Ale jsou zde ještě další doporučení na seznamu. Samozřejmě Eh, ty eh, změny, které navrhujeme, tak vysvětlíme, včetně výpočtu úroků hm, z prodlení, to také popíšeme, protože to také eh, zde bude zakotveno, potom i budeme mít guidelines, pokyny, abychom to všechno ještě mohli rozpracovat do detailu. Závěrem jsme schopni říci zde, že jsme ochotni vzít do úvahy většinu připomínek. A teď pokud jde o tu Itálii, o které se zmínila paní Kresle. Eh, samozřejmě my sledujeme vývoj a ty případy, které ještě zde zůstávají, to jsou případy, jak víte dobře, eh, jak jsem říkala, eh, jak jsem řekla v úvodu, to jsou případy, které jsou před soudy nyní, a to znamená, soudní řízení probíhá vlastním tempem, možná často příliš pomalým tempem, ale sledujeme vývoj a dbáme na to, aby e, ty všechny operace proběhly s veškerou péčí. Děkuji. A e, jak jsem řekla, je také v našem zájmu pokračovat s procesem vymáhání. Je pravda, že je třeba eh, vymáhat ty částky, které byly neoprávněně vyplaceny. My jsme již i předložili určité návrhy, co se týče novelizace horizontálního nařízení a určitě i do budoucna budeme vést konstruktivní diskuze s tím, že v mezidobí, jak říkala paní Gressle, ono to bude trvat určitou dobu, než eh, ta velká novela projde a nabide účinnosti, protože to znamená právní, velké právní změny. Ale v mezidobí budeme pokoušet eh, v rámci stávajícího právního rámce vylepšovat eh, naše guidelines, naše pokyny, tak abychom mohli v rámci možného udělat určitý pokrok. Děkuji, děkuji paní Gresle, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji, děkuji a teď eh, se mohou vyjádřit eh, členové výbory. pane Hebrony je první, kdo požádal o slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, účetnímu dvoru a také komisi za tu zprávu a také za ty poznámky, které zde zazněly. Kromě toho bych chtěl také poděkovat pochopitelně paní Greslové, naší zpravodajce, za vypracování toho návrhu zprávy. Já velice silně podporuji ta doporučení, eh, ať už jsou tedy od paní zpravodajky nebo od soudu. Eh, je tady ale jedna politická otázka, kterou bych chtěl eh, položit, protože máme stále více zpráv k těmto věcem a vždy eh, docházíme ke stejnému problému. A sice, že členské státy moc velký zájem nemají o věci, které zajímají nás. Nám je přece o to, aby ty evropské peníze byly využívány co nejlepším způsobem, tak abychom mohli dosáhli těch celoevropských cílů. Myslím si, že členské státy často eh, mají zájem jenom na tom, aby dostali co nejvíce peněz pro sebe a ostatní věci je nezajímají. Mám tedy dotaz, jak na soud, tak na komisi. A sice pochopitelně se můžeme pokusit zlepšit ten systém, můžeme eh, Eh, můžeme vzít v úvahu všechny a uznat eh, všechny ta, všechna ta doporučení, můžeme posílit eh, naše úlohy, ale dokud budeme mít strukturální problémy, tak stále bude platit, že věci jsou ovlivňovány postojem členských států a pak v podstatě nemá cenu nějakým způsobem ten systém vylepšovat. E, moje druhá otázka se týká toho, jestli jste se dočkali nějaké reakce ze strany členských států, e, právě e, co se týká té role členských států v těchto otázkách. Je to opět otázka jak na účetní dvůr, tak na komisi. A dovolte, abych v, této, v tomto kontextu doporučil, pane předsedo, že by bylo dobré, kdybychom se k tomu vrátili, pokud reakce žádná nebyla. Děkuji. Eh, nikdo další, myslím, se nehlásí o slova, ale <clears throat> i já bych eh, se rád na něco zeptal. Jedná se o problém, který trvá už strašně dlouho. Chtěl bych eh, se zeptat soudu, jestli si myslí, že existuje nějaký členský stát, který by měl systém, který by se dal doporučit ostatním členským státům protože pochopitelně nemůžeme ovlivňovat právní situaci eh, v jednotlivých státech, ale můžeme členským státům doporučit, že na základě srovnání považujeme tento systém za nejlepší, dejme tomu. A já si myslím, že v souvislosti s touto zprávou, kterou zde diskutujeme, Chtěl bych se eh, zeptat, jestli eh, rada reagovala na kteroukoliv z těchto zpráv. Bylo by totiž zajímavé zjistit, Eh, jaká je, jaký je vlastně postoj eh, rady. A ehm, myslím si, že i rada by se měla vyjádřit k závěrům účetního dvora. Eh, měli, dostalo se vám nějaké reakce od rady? Slovo má zástupce účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi připomínkami, které zde eh, zazněly. Obecně mohu říct, že také souhlasím eh, s tím, co říkala paní zpravodajka. Myslím si, že eh, má pravdu, když říká, že věci se zlepšily, ale zdaleka nejsou ještě uspokojivé. Um, Komise například navrhuje jednotnou lhůtu pro zjištění nesrovnalosti a podání informací o tom. Já s tím mám určitý problém, ale myslím si, že musíme být v každém případě opatrní, abychom se nedostali do situace, kdy eh, bude pouze malá částka toho dluhu fakticky zaznamenávána v členských státech. Myslím si, že v budoucnosti bychom se měli pokusit eh, vyhnout situaci, kdy ty dluhy jsou zaznamenávány co nejpozději a naopak odepisovány co nej, nejdříve. Další ta připomínka se týká toho faktického vymožené, těch vymožených částek. Hovořilo se zde o 10%. Procentech to jsou ty částky, které eh, skutečně jsou vymáhány ve srovnání s těmi eh, stále ještě existujícími dluhy, které mají své kořeny eh, před několika lety, dejme tomu v roce 2006. A ta, e, to procento bylo v té době stále ještě 60%. Chtěl bych teď konce podívat na to, jak se to vyvíjelo od toho roku 2006. Ta poslední čísla, která mám k dispozici z roku 2010, e, Tady se hovoří o tom, že v roce 2007 až 2010 se jednalo o 42%. Já souhlasím s tím, že máme i nadále prostor pro zlepšení tady. 42% zcela určitě není uspokojivé procento. A, um, myslím si, že eh, jeden z důvodů je ten, že eh, ta situace je velice složitá. Nejedná se pouze o zemědělce, jedná se i o obchodníky eh, s jejich produkty a také o jednotlivé podniky. Některé z nich mohou například být prohlášené za nesolventní a, nebo mohou dokonce vyhlásit bankrot. Eh, my ostatně eh, jsme o tom hovořili také s, výborem pro zemědělství. Eh, protože tam šlo o eh, určité prodlevy, ale musím říci, že jejich reakce byla velice dobrá, že členské státy si uvědomili, eh, že je potřeba něco udělat. Možná, že by bylo možná také možné se poučit z toho, čemu říkáme optimální praxe. Je pravda, že některé členské státy jsou schopné získat zpět téměř 100%. Například to platí o Rakousku a o Nizozemsku Eh, proč eh, naopak v jiných členských státech se jedná o částku menší než 20%. Tady přece je jasné, že z těch eh, států, kterým se to daří, je možné se poučit a používat jejich praxi. Komise, chtěli byste, chtěla byste na to reagovat? Děkuji, pane předsedo. Já jenom k tomu mohu, mohu doplnit, že samozřejmě situace se liší podle různých členských států. Ehm, některé členské státy se chovají trochu schizofreně a vůbec se nezajímají o tuto otázku. Také i jedno možné vysvětlení eh, nezávisle na jejich zájmech, je eh, v té složitosti pravidel. My tedy také vyhodnocujeme ten systém a mm, Mm, e, máme zde zvláštní postupy pro uznání dluhu, vymáhání dluhu a to e, samozřejmě e, je upraveno ve všech členských státech a je to velice komplikované. A mm, mm, takže my bereme do úvahy i to, jaká je snaha vyvíjena. Vím, že ten systém není perfektní, ale to všechno bereme do úvahy, s jakou péčí to dělají. Tedy komplexnost pravidel, složitost pravidel, možná jedním z vysvětlení mm, k těm nedostatkům, které konstatujeme a k té nečinnosti, to, vysvětluje to tu nečinnost. A v tom našem novém návrhu právě se pokusíme zjednodušit maximálně pravidla, které se vztahují na uznávání dluhu. A další věc je, že mm, máme zde samozřejmě právní stát, to znamená kontradiktorní soudní řízení, které je dost dlouhé. A mm, nakonec mm, poslední věc je, že chceme věci zjednodušit hned v počátku, eh, na začátku té fáze. A mm, chceme tedy vytvořit takový systém podpor, eh, který bude zjednodušený, kde budou existovat kontrolní efektivní efektivní, kde budou existovat efektivní kontroly, tak aby se omezilo to riziko těch nesrovnalostí. Asi to e, bude takový e, velice Eh, rozličný přístup, eh, který vezme do úvahy celou řadu aspektů a ne pouze dobrou vůli daného členského státu, což je také samozřejmě důležité. Děkuji. Ingeborg, myslím, se nechce vyjádřit, takže já chci poděkovat určitému dvoru, panu Alo, Ala Nisalovi za příspěvek a všem ostatním a samozřejmě vezmeme to vážně do úvahy a zamyslíme se, jak systém zlepšit. Tím uzavírám schůzi a žádám koordinátory, aby zůstali na schůzi koordinátorů. A všichni ostatní mohou odejít ze sálu.